Gut, meine Dámy a pánové, milí kolegové, milé kolegyně, zahajuji odpolední část naší schůze a ohlašuji bod programu číslo 10. Mám radost, že k tomuto bodu mohu přivítat novou eh, komisařku pro mezinárodní obchod, paní Cecílii Malmstrom. Je to poprvé, po té, co byla jmenována a zvolena v našem výboru. Mám radost, že již před eh, tímto setkáním jsme se mohli na některých věcech domluvit, především na iniciativě týkající se jed, transparentnosti jednání o dohodě TTIP. Já to velmi vítám. A musíme se tedy domluvit na tom, jak to co možná nejrychleji technicky vyřešit, tak aby e, větší transparentnost vládla jak vůči Evropskému parlamentu, tak vůči veřejnosti, tak aby ta e, diskuze e, byla tedy racionálnější a rychleji koncipovatelná než dříve. Doufám tedy, paní komisařko, že nám představíte přehled priorit v oblasti obchodní politiky, Velmi se těším na váš příspěvek. Než začneme, tak bych rád přivítal ekvádorského ministra obchodu. Ano, sedí přede mnou. Srdečně vítejte, pane ministře. Mám radost, že považujete práci v našem výboru za tolik, natolik zajímavou, že jste přišel. Takže děkuji, paní Malmström, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Ano, je to poprvá, poprvé, kdy mám příležitost se s vámi setkat eh, ve své funkci od eh, společného slyšení. Těším se na naši budoucí spolupráci. Je to pro nás, pro všechny, velmi důležitý moment. Je to poprvé, kdy se setkáváme a myslím si, že eh, práce, kterou tedy budeme v příštích pěti let dělat, je tedy stěžení pro naši společnost společnou agendu. Já si myslím, že právě obchodní politika je jednou z nejdůležitějších os evropské politiky. Máme také vztahy s radou, s národními ministry a také vztahy s našimi občany. I ty musíme, eh, nesmíme zapomínat a všichni musí eh, odvést svůj kus práce. Máme zodpovědnost za to, aby obchodní vztahy fungovaly. Je to totiž mocný nástroj, který vylepšuje život lidí. 30 milionů lidí eh, v našich eh, zemích pracuje v oblasti eh, vývozu. A pokud tedy uh, chceme, eh, aby se v vyšších letech zvýšil hospodářský růst, tak musíme tento počet zvýšit. Musíme se soustředit na eh, služby, materiály, energetiku a tak dále. Jak víte, obchod nás také propojuje s vnějším světem. Marco Polo Eh, přivezl eh, nejen koření, ale také myšlenky. A to eh, podobné je to i s dnešními nákladními loďmi. To znamená, že obchodní politika je něco, co nás spojuje. Je to obchodní nástroj pro rozšiřování hodnot, inovací a pro propojování lidí navzájem. Je to skutečně mocný nástroj. 7 miliard lidí na světě ze sedmi miliard lidí na světě, jich valná většina žije v zemích, eh, kde je Evropská unie nejdůležitějším obchodním partnerem. Máme tedy povinnost zajistit, abychom využili výhody této situace, aby to dobře fungovalo. Samozřejmě, že se nám nepodaří vždycky na všem shodnout, to je normální a já už váš parlament trochu znám. Nicméně doufám eh, v konstruktivní spolupráci a doufám, že to tedy bude začátek začátek pěkného přátelství. Nicméně přátelství tedy nebude charakterizováno tím, že budu dlouho mluvit. Přesto si dovolím zmínit tři body. Za prvé obecně o spolupráci, za druhé o aktuálních otázkách a za třetí, eh, jak to, eh, jak, eh, jakou pozici chceme mít do budoucna. Za prvé spolupráce. Spolupráce vyžaduje, že si budeme navzájem naslouchat. To byla moje priorita během prvního měsíce a nezmění se to ani v nadcházejících měsících. To znamená, že jsem se možná nejvíce času trávila tím, že jsem naslouchala politikům, nevládním organizacím, podnikům, občanské společnosti, to znamená různým zúčastněným stranám, eh, tak abych byla schopna pochopit celou škálu eh, názorů na tyto otázky. Samozřejmě, že to vyžaduje to, abychom na tom dále pracovali, aby tedy eh, nás spojoval stabilní a neustálý dialog, nejen nás navzájem, ale nás s dalšími zúčastněnými stranami. Poctivá spolupráce také vyžaduje transparentnost. Já jsem při slyšení slíbila, že učiním všechno, co bude v mých silách, abych zvýšila transparentnost, pokud jde o vyjednávání dohody TTIP. A Začala jsem eh, tyto závazky plnit. Minulý týden ve Štrasburku komise eh, přijala a schválila nové kroky. Komise tedy eh, zveřejní větší množství návrhů týkající se kapitol dohody TTIP, budou přístupny online všem, tak aby se na ně lidé mohli podívat. Možná, že pro naši spolupráci je ještě důležitější jiná věc a sice přestáváme sdílet dohod, eh, dokumenty k dohodě TTIP pouze s některými poslanci. Všichni eh, poslanci si budou moci prohlédnout eh, ty dokumenty a bude to mnohem snažší, aby se k ním dostali. To všechno bude možné pouze tehdy, pokud se nám podaří zajistit to, že eh, eh, dokumenty, které mají být eh, důvěrné, zůstanou důvěrnými. To znamená, že my spolu s pracovníky sekretariátu se snažíme to zajistit. Určitě budou některé dokumenty, které sdílet veřejně nebudeme. V každém jednání někdy potřebujete zůstat uzavřeny, uzavřeni v eh, sále in camera. Eh, ne, nesmíte tam eh, pustit novináře, protože určitá míra důvěrnosti je potřeba k tomu, abyste dosáhli dobrých výsledků. Já doufám, že to je pro vás přijatelné a pochopitelné. Nicméně doufám, že si ceníte těchto prvních kroků a že nám to umožní, abychom lidem ukázali, o čem se v podstatě jedná, co tedy navrhujeme a co naopak navr- nenavrhujeme. To znamená, že díky tomu můžeme rozptýlit určitě určité mýty, obavy a postavit tu diskuzi na reálný základ, tak aby občané, podniky eh, věděli, eh, o co jde, o, o čem se jedná a díky tomu tedy povedeme konstruktivní diskuzi o tom, čeho chce Evropa v těchto jednáních dosáhnout. A tím se dostávám ke druhému bodu. Aktuální otázky, které jsou eh, předmětem jednání. TTIP je nepochybně nejdůležitější dohodou v tuto chvíli. A jak jsem řekla, chceme tato jednání eh, oživit a iniciativa týkající se transparentnosti je jedním eh, z aspektů tohoto nového začátku. Dalším aspektem je to, eh, že tady chceme hovořit také s občanskou společností, chceme ji do těch vyjednávání zapojit, nechceme, aby si výsledky jednání přečetla pouze v novinách. Eh, to znamená, že to je snaha, ve které budeme pokračovat i příští rok. Kromě toho musíme zintenzivnit eh, online diskuze. Nicméně ten nový začátek eh, se týká také obsahu, protože potřebujeme ctižádostivou, ambiciozní, vyváženou dohodu, která bude zároveň realistická. Já v neděli pojetím do Washingtonu a budu jednat o té dohodě s ambasadorem Fromanem a díky tomu tedy získám realistický obrázek o tom, kde se nacházíme. Dovolte mi, abych vám tedy představil představila to, v čem vidím realistickou dohodu TTIP. Za prvé, eh, chceme ambiciozní výsledky, pokud jde o přístup na trh pro výrobky, služby a veřejné eh, zakázky. Eh, myslím si, že dobrým referenčním bodem je naše dohoda s Kanadou. Kromě toho se chceme zbavit většiny povinností, které v tuto chvíli platí. Chceme, aby evropské a americké eh, společnosti měly rovné podmínky při veřejných zakázkách, to znamená, že by tu byl skutečný transatlantický trh. A kromě toho chceme nový eh, přístup na trh pro služby. Chceme být také chceme mít také naprosto jasno v tom, co nechceme. Eh, nechceme volný přístup pro individuální služby. Druhý pilíř eh, TTIPu to je regulace a rád, byla bych ráda, kdybychom vytvořili balíček, který bude fungovat pro malé a střední podniky a který, který eh, posílí míru ochrany v Evropě. To znamená, že jak evropské, tak americké orgány by spolu mohly hovořit, mm, stanovovaly by nová pravidla, která by měla dopad hned od počátku procesu. To znamená, že by jim pomáhala v tom, aby navzájem spolupracovali, aby eh, tedy spolupracovali eh, na mezinárodní úrovni. Kromě toho chceme zamezit duplikaci eh, pravidel, pokud jde o automobily, farmaceutické výrobky a tak dále. Zároveň ovšem chceme chránit spotřebitele. Eh, chceme například odstranit rozdíly v crash testech, pokud jde o auta, o automobily. Eh, chceme tedy eh, řešit takovéto drobné rozdíly, ale zároveň nechceme dělat kompromisy v bezpečnosti. Já si myslím, že to je důležité i pro jiné vý, typy výrobků, kde platí jiné standardy a vytváří určitou nejistotu. Kromě toho chceme e, snížit procedurální zátěž, ať už se to jedná celních orgánů, inspekcí a tak dále. Ve všech těchto oblastech chceme snížit e, byrokracii. Chceme jednu webovou stránku, kde by, byl, e, kde by bylo jedno kontaktní místo. Já si myslím, že to je velmi důležité důležité nejen pro malé a střední podniky, které představují 30 evropského vývozu. A konečně poslední eh, pilíř realistického eh, TTIPu eh, je ten, že by tato dohoda měla globální dopad. To by bylo hlavně důležité v oblasti energetiky a materiálu, protože by nám to umožnilo přístup k energetickým zdrojům USA a zároveň tedy respektovat požadavky ochrany životního prostředí. Potřebujeme mít také pragmatický přístup k zeměpisným označením. Já si myslím, že pokud se to podaří, tak to bude historický kompromis, protože k tomu Spojené státy a Evropská unie vždycky měly rozdílný přístup. Kromě toho eh, potřebujeme eh, chránit naši planetu, ale zároveň <laughs> dostat roli evropsk- eh, občanské společnosti. Další věc. Investice. Určitě se na to zeptáte do konce roku za několik dní před Vánoci komise zveřejní naši analýzu, naši reakci na veřejnou konzultaci týkající se eh, ochrany investic. Eh, v prvních měsících příštího roku spolu s vámi Eh, a s ministry obchodu budu eh, hovořit o tom, jak postupovat dál. To znamená, že doufám, že na jaře budeme mít nový přístup k této velmi eh, ambiciozní otázce. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout nějaké schody, protože to by byl velký krok směrem vpřed. Nicméně si myslím, že to samo o sobě nestačí, že máme ještě jiné úkoly než TTIP. Dovolte mi, abych některé z nich zmínila. Například Japonsko, což je naše, to jsou druhá nejdůležitější obchodní jednání, je to čtvrtá nejsilnější ekonomika světa a má velký velký potenciál pro to, aby se otevřela našim vývozcům. To znamená, že potřebujeme ambiciozní dohodu, která by usnadnila obchod. A to znamená, že musíme vytvářet příležitosti pro evropské vývozce, musíme řešit eh, cla, regulaci, veřejné zakázky a také eh, zeměpisná označení. Pokud toho máme dosáhnout, tak samozřejmě je nejdůležitější samotný obsah dohody, je to důležitější než rychlost. Přesto si myslím, že by bylo možné uzavřít tu dohodu eh, během příštího roku, pokud Japonci budou sdílet naši ambici a to by bylo velmi důležité pro evropské spotřebitele. Kromě toho jsou důležitá jednání s Větnamem, protože i to je dynamická ekonomika 90 milionů lidí, eh, která je, eh, je to ekonomika, která je stále důležitější. Jednání pokračují velmi dobře a větnamská irská vláda se chce, eh, dos, chce dosáhnout dohody počátkem příštího roku. To je, myslím, realistické, ale pouze tehdy, pokud Větnam eh, v několika oblastech předloží další návrhy, například služby, eh, investice, veřejné zakázky v těchto oblastech, zeměpisná označení, pravidla v oblasti veřejné soutěže a cla. Kromě toho můžeme dosáhnout eh, pokroku v jednáních z Doha, dokončit je. Já si myslím, že je to skutečně dobrá zpráva, že tedy ta blokáda ve VTO byla konečně odstraněná, že VTO o tom zase jedná. Minulý týden členové VTO se shodli na tom, že tedy přijmou eh, novou dohodu o ulehčení obchodu. Já si myslím, že to je velmi důležitý krok, který nám umožní to, abychom pokročili i v dalších jednáních, která eh, mají velké prodlení. Kromě toho si musíme uvědomit, že tu máme eh, další možnosti ukončit jednání z Doha, nicméně eh, od doby, kdy byla zahájena, eh, už uplynulo 15 let a byla to léta velmi dramatická pro světovou ekonomiku. Podniky Eh, z mnoha rozvíjejících si zemí, například z Číny nebo z jiných, už jsou dnes na stejné úrovni jako evropské společnosti. Reformovali jsme eh, průmysl, eh, některé vzmáhající se ekonomiky, jako například Brazílie, otevřenosti globální ekonomiky využívají. Indie šla například tak daleko, že Eh, má vlastní program podpor, to znamená, že eh, evropský přístup k tomu všemu je naprosto jasný. Chceme eh, podporovat rozvoj, především rozvoj těch nejchudších zemí, ale zároveň chceme rovné podmínky pro všechny, pokud jde o konkurenci našich podniků, protože podniky spolu soutěží v rámci celosvětové konkurence chceme, aby tady každý měl svůj díl, podíl na tomto trhu. Nicméně eh, chceme také, aby naši partneři se chopili eh, své role, partneři, eh, kteří mm, profitovali z VTO, protože často jejich situace je důsledkem pouze naší otevřenosti a vůči role, kterou jsme eh, ve VTO převzali. Já si myslím, že tito, lidé, tito, tyto země si nyní eh, musí uvědomit, že v tuto chvíli mají i určitou zodpovědnost, že musí převzít vůči roli. Uvidíme tedy, do jaké míry se podaří dosáhnout dohody, jestli tedy dosáhneme eh, pokroky, pokroku. A já jsem samozřejmě připravena Eh, na to, že budeme spolupracovat tak, abychom společně dospěli k nějakému realistickému eh, řešení. A tím se dostáváme k závěrečnému bodu, k budoucnosti určitě. Eh, musíme přemýšlet strategicky, musíme se zamyslet nad tím, kde chceme, aby se Evropa nacházela, až vy skončíte ve své funkci a já skočím ve své funkci, jak tedy obchodní politika přispívá k podpoře hospodářského růstu, lidských zpráv, jak evropská obchodní politika může více odpovídat potřebám našich občanů, jak můžeme vytvářet pracovní místa, podporovat hospodářský růst a tak dále. Jak budeme řešit obchodní vztahy se zmáhajícími se ekonomikami světa. Jak tedy eh, koncipovat bilaterální vztahy? Jak můžeme vytvářet příležitosti tím, že budeme koordinovat eh, celosvětovou regulaci a zároveň eh, chránit naše občany? To všechno jsou otázky, na kterými se musíme zamyslet a kde si tedy musíme stanovit jasné priority. Otázky, na které nesmíme podávat pouze improvizované odpovědi a právě proto v příštích měsících budeme přemýšlet o tom, jak mandát pana předsedy úsilí Junckera vtělíme do nové strategie v obchodní politice. A já tyto názory eh, představím ve sdělení, který, které bude eh, v příči, průběhu příštího roku zveřejněno a já doufám, že vy k této práci přispějete stejně tak jako členské státy a občanská společnost, tak abychom to společně zvládli a aby eh, diskuze o tom byla skutečně inkluzivní. Evropské unii totiž posloužíme pouze tehdy, pokud budeme dobře spolupracovat. To znamená, že já se velmi těším na naše přátelství, které bude jistě pěkné. Chci, abychom společně pravidelně diskutovali v tomto formátu a také v různých bilaterálních formátech. A určitě ráda odpovím, zodpovím všechny dotazy, které položíte. Děkuji. Já vám srdečně děkuji, paní komisařko. A nyní jako první dám slovo mluvčím jednotlivých politických skupin tom prvním kole, potom zase dáme příležitost paní komisarce, aby na to mohla zareagovat a poté už tady mám eh, řadu dalších eh, přihlášených o slovo, takže k tomu se určitě dostaneme až v tom dalším kole. A teď jako první bude EPP. Pan Kaspar je bohužel nemocný, takže pan Fjellner ho nahradí. Děkuji vám. Paní eh, komisařko, vítejte tady mezi námi jménem celého výboru a EPP. My se těšíme na dobrou spolupráci s vámi. Myslím si, že mezi přáteli můžeme být upřímní a já vám slibuji, že eh, kolikrát eh, budeme, moci až, budeme až nepříjemně upřímní. A myslím, že mluvím téměř eh, jménem nás všech, když říkám, že si ceníme vaší otevřenosti, ale asi bych měl také říct, že si musíme počkat na to, jak to bude vypadat eh, ve skutečnosti, protože o to jde zejména. Ale kromě toho jsou důležité ještě dvě věci, které eh, byste si od nás měla vzít. A to je důvěryhodnost, tedy jak eh, vytvořit důvěryhodnost pro jednání o obchodních politikách a také jak a to tedy e, u těch partnerů, ale také jak prosadit důvěryhodnost obchodní politiky v rámci Evropské unie na straně našich občanů. Čím dál tím více času strávíme tím, že se obhajujeme nebo si děláme starosti z toho, jak bude obchodní politika přijata, ale ten hlavní důvod, proč jsme se pustili do, na, do těchto jednání eh, nebyla ani tak defenzíva, ale spíše ofenzíva. Tedy snaha bránit naše zájmy. A já bych byl tak rád, kdyby se vám podařilo přesunout to, nebo změnit to zaměření té rozpravy tady, ale i na veřejnosti. Eh, a tedy hovořit více o výhodách, jako je přístup na nové trhy, eh, přístup k veřejným zakázkám u jiných zemích a tak dále. Jde nám o to, abychom byli ten hlavní vyjednavač, který se bude angažovat ve věci té celoglobální obchodní dohody. Já jsem nedávno součástil těch jednání s Kanadou a tady eh, si můžeme uvědomit, že to trvalo velmi dlouho, než se nám podařilo tu dohodu vyjednat pět let, ale může to trvat i sedm až deset let, než se taková dohoda schválí. A to je také obrovský problém pro naše podniky, protože pokud eh, eh, se pouze eh, můžou myslet, že by někdy něco takového, a to po velmi dlouhé době, mohlo vzniknout a ulečit jim situaci, tak určitě řečeno nebudou moc přesvědčení o tom, že naše úchodní politika jim může moc prospět. Pokud to má tak dlouho trvat, abychom takovou podrobnou dohodu získali, a to se státem, který nám je tak podobný, tak si pokuste představit, jak dlouho by to mohlo trvat s jinými státy, a to ani nemyslím na eh, tu dohodu se spojenými státy. Skutečně si myslíte ještě pořád, že ten časový harmonogram, který komise předložila, je realistický pro ta obchodní jednání, vzhledem tomu, jak dlouho to trvalo s Kanadou? A co vy můžete jako komisařka udělat pro to, aby se ten proces urychlil? A abychom dokázali světu, že nejenom, že jsme schopni něčeho dosáhnout a že jsme toho schopni dosáhnout v nějaké rozumné době. Děkuji vám. Děkuji za skupinu SAD. Je tady David Martin. Děkuji i. Já vás tady velmi rád vidím, paní komisařko, na našem výboru. Těším se na naše partnerství, někdy to partnerství asi bude napjaté, ale doufám, že to také někdy bude kreativní partnerství tom, jak budeme řešit problémy. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co jste říkala o budoucnosti obchodní politiky. Zajímalo by mě, kam přesně se chcete vydat, jak přesně chcete nasměrovat. Možná, že bychom se k tomu mohli vrátit někdy v budoucnosti tady na výboru. A možná, že vy nás přesvědčíte o tom, že bychom eh, někam jinam měli směřovat. Nechci teď eh, ztrácet moc času, eh, abych mluvil o transparentnosti a TTIP, protože o tom budu určitě eh, mluvit ostatní. Já vám chci poděkovat za ten pokrok, který jste dosáhnul o transparentnosti, ale já bych chtěl mluvit o Singapuru a TSP, GSP+. Slyšel jsem zvěstě, nevím, na čem se zakládají, ale objevilo se to v tisku, takže tam určitě nějaký prvek pravdy bude, že komise by se mohla Eh, mohla změnit eh, názor na to, jestli Singapur dá k soudu. Je to možné, že by se to mohlo stát, a, že byste se mohli obrátit na Evropský soudní dvůr a ještě k Singapuru a vím, že z těch předchozích výměn se na tom asi neshodneme, ale pokusím se o to ještě jednou. Singapur s námi eh, vyjednal jako zvláštní dohodu, dohodu o boží a službách, to se to bylo v jiné dohodě než eh, ta dohoda o investicích, ta byla kontroverznější a velmi brzy eh, ve vaší funkci by eh, se vám asi podařilo dosáhnout velké úspěchu, kdyby se to podařilo rozdělit a prosadit tady v parlamentu. Myslím si, že by bylo možné schválit jako samostatnou dohodu tu dohodu o zboží a službách. A možná, že by bylo dobře, abyste Eh, to tak udělala, předložila to parlamentu a tím dosáhla toho brzkého schválení. A teď ještě GSP+. Jak víte, eh, je určitá, jsou pár určité rozpory ohledně Filipín a také některých dalších zemí. Možná, že ty rozpory vyvěrají z přesvědčení, že pokud nějaký stát to GSP dostane ten statut, tak už mu to nikdo nevezme bez ohledu na to, eh, kolik těch mezinárodních závazků přitom poruší. A e, historie nám e, bohužel ukazuje, že to e, není úplně nesprávný názor. Můžete nás ujistit o tom, že pokud dojde k porušování takových těch závazků, tak se zasadíte o to, aby to došlo k odnětí tohoto statutu? Děkuji teď, Emma. Děkuji, pane, paní komisařko. Já bych já vám chtěl položit otázku, kterou jsem kdysi dostala já, když jsem se setkala se svými voliči ve střední Anglii. A ta otázka zněla, je Evropská unie otevřená obchodu a obchodování a já si myslím, že ta politika při příštích několika letech ukáže, jestli může Evropa být považovaná za eh, oblast, která je otevřená obchodu. A já si myslím, že od vás hezké, že jste přišla naslouchat. Myslím si, že je důležité, abychom zahrnuli co nejvíce zúčastněných stran do, toho, do té debaty o obchodní politice, ale já bych ještě mohla do, k tomu vašemu seznamu uh, eh, sloganů dodat další, a to je action v angličtině, tedy rozhodnost eh, při jednání. A bylo by potřeba, aby lidé viděli, co je nejrychlejší době, nějaké výsledky a to, že ta budoucnost jejich podnikání je zajištěna již teď a to dosáhneme pouze tak, že budeme otevírat nové obchodní příležitosti. to je asi eh, největší taková příležitost, ale já bych si eh, téměř myslela, že už by mělo být na čase, abychom ty příležitosti viděli i jinde a měli bychom, pokud se to nepodaří eh, u jednoho státu, rychle si najít nějaký jiný. A například eh, bychom se měli dívat směrem k Jižní Americe, protože tady máme také řadu příležitostí, jak dosáhnout toho, co u Singapuru a u Japonska. A je to například Mexiko, to jsou státy, které se na nás už obrátily a říkali, ano, my jsme připraveni eh, vyjednávat o nové dohodě a jsme ochotni zajít ještě dál, než to bylo při tom předchozím kole jednání. Možná, že by to bylo možné po tom eh, summitu s Mexikem, který by se měl konat příští rok. Měli bychom také usilovat o to, abychom byli schopni stanovovat globální standardy. A měli bychom sledovat vývoj u ostatních eh, zemích, například ta dohoda mezi Eh, Austrálií a Čínou. Ta se týkala celé řady oblastí, investic, eh, surovin a tak dále. Takže je evidentní, že Austrálie eh, je otevřena tomu, podobné dohody uzavírá také s Japonskem a s dalšími státy a možná, že my bychom se o to měli opřít a snažit se o to, jak ty obchodní smlouvy uzavírat se státy, jako je Austrálie a nebo Nový Zéland. Děkuji. Eh, Mariče. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Myslím, že máme před sebou hodně práce, a zejména u TTIP bude potřeba eh, eh, na tom hodně pracovat a myslím si, že to vedení Evropské unie bude zásadní, abychom dosáhli nějakých výsledků a měli bychom také Američanům připomenout, že rychlost je důležitá, ne že bychom chtěli Eh, snižovat kvalitu toho obsahu, ale měli bychom se snažit řešit ty otázky co nejrychleji, tak abychom eh, co nejrychleji tu dohodu vyřídili. Já mám ještě další otázky. Tento týden ehm, se vyjednává, nebo zasedá konference, která má vyjednat dohodu o informačních technologiích. Mě by zajímalo, jestli můžeme tady čekat průlom k Japonsku. Eh, Evropská unie s Japonskem vyjednává Japonsko je také největší obchodní partner eh, z toho eh, pacifického partnerství. A my jsme slyšeli určité zprávy o tom, že by eh, Japonsko mohlo zdržovat uzavření té dohody. Mě by zajímalo, jak se to projeví na těch jednáních s Evropskou unii, jestli vůbec tedy, jestli to bude mít dopad také na některé bilaterální dohody. A v eh, příští, minulých týdnech eh, jsme viděli také průlom ODA Světové obchodní organizace, což je dobrá zpráva pro, na, pro ty z nás, kteří si myslí, že multilaterální obchodní dohody jsou pořád velmi důležité. Jak to hodnotíte a jakou roli v tom se hrála EU a jak budete mobilizovat vedení Evropskou unii v kontextu VTO? Indie eh, v tom také se hrála důležitou roli. Znamená to, že tento průlom se projeví také eh, v tom vztahu mezi Indií a Evropskou unii. Eh, tady zazněl prakticky celý svět. Helmut tam určitě dodá nějaký východní aspekt, prosím. Pane předsedo, asi vás překvapí, že nebudu mluvit o východě a o tom vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou, což je také eh, pro vás velká výzva, paní komisařko, <clears throat> protože máme společnou zodpovědnost za to, aby eh, obchod eh, přispěl ke konsolidaci míru v této části světa. Ale já bych chtěl začít dalším tématem, které jste také uvedla ve svém velmi obsáhlém přehledu situace o tom, co hodláte dělat ve své funkci jak se to projeví ve vztahu k Evropskému parlamentu. Během slyšení jste jako první věc řekla, že chcete rozvíjet multilaterální obchodní systém. Dnes jste to zmínila na čtvrtém místě. Máte plány vyhodnotit horizontální dopad eh, některých horizontálních obchodních eh, dohod 20 z nich se eh, teď vyjednává. A jak se vzájemně ovlivňují? Víte například, jaký vliv bude mít TTIP na přestoupení Ekvádoru a dalších zemí k eh, například té dohodě, která tam má být mezi Ekvádorem, Kolumbií a Peru. Jaké budou další vlivy mezi dalšími různými dohodami, například eh, ta s Čínou nebo se Spojenými státy. A plánuje komise eh, zlepšovat eh, porozumění u těch třetích zemí a u těch partnerských zemí a členských států EU, protože jde o to, že Německo bude mít jiný pohled na věc než třeba Řecko. Jde tedy o to, jak se přizpůsobujeme těm novým výzvám 21. století. Potom se chce na ten alternativní obchodní mandát. Povím tomu, že chceme pozitivně přispět k rozvoji několika regionů na světě. Ehm, a tady bych rád se, se zeptal, jak bychom je mohli více zapojit do provádění té nové agendy. A potom jde o regulační spolupráci. a vy jedete do Spojených států příští týden, pokud obě strany budou říkat, že nechtějí změnit právo na těch dvou stranách, tak jak ta spolupráce bude vypadat? Jak to bude vypadat pro místní a regionální orgány, když se budou muset přizpůsobit eh, té nové konkurence eh, vzniklé z těchto mezinárodních dohod. Včera také eh, padlo rozhodnutí, že CEFTA nebude schválena, pokud tam nebudou obsaženy některé požadavky. Jde o požadavky pracujících a občanské společnosti. Jak to tedy chcete zohledňovat ve vztahu k našim obchodním partnerům. Jde o to, aby ta obchodní politika sloužila zájmu všech občanů KU. Děkuji, Bente. Dobrý den, paní komisařko. Vy jste na úvod eh, začala hovořit o transparentnosti, měla jste několik návrhů k tomu my se pořád snažíme eh, vyhodnotit, eh, co je v těch vašich návrzích, protože tam je ten obecný princip. Ano, rozšířit přístup eh, k informacím, k dokumentům, ale potom je potřeba se podívat velmi pečlivě na každou kategorii těch dokumentů a kdo k tomu bude mít přístup, včetně toho hodnocení. Ale vychází najevo, že jste eh, nezašla o moc dál, než už schválili američané. Kromě toho sálu ke čtení dokumentů eh, nenavrhl nic nového. A je evidentní, že na tom se budou muset Evropská unie domluvit se Spojenými státy a pro ty z nás, Eh, kteří o tom máme pochybnosti, to bude zásadní eh, věc. Nejde jenom o to, jak zpřístupnit určité dokumenty. Víme, že jsou to eh, konsolidované texty, které slouží k jednání a v tom, co navrhujete vy, tam v podstatě to bude omezeno na přístup asi 15 poslanců, kteří k tomu budou mít přístup, ale náš minister pro obchod například Eh, vždycky říká, když se ptám, jestli eh, mám ten konsolidovaný text. A doufám, že on ho má, ale on by ho vlastně mít neměl. Nemůže mít na svém pracovním stole eh, konsolidovaný text, který slouží k jednání. A potom tady máme opravdový demokratický problém protože to, váš výkon transparentnosti se zastavil přesně tam, kde to, kam, kam to umožnili američané. Eh, národní shromáždění ve Francii se vyslovili proti SDS eh, eh, v té dohodě CETA. Je to, ale není to první parlament členského státu, který se proti tomu vyslovil a čím dál tím více vycházejí jeho informace o hodnocení, o tom dopadu, jaký by to mohlo mít na různé dohody, například tu transatlantickou Jedna poslední studie řekla, že to bude znamenat o několik set tisíc eh, méně pracovních míst v Evropě. A že to bude znamenat méně vnitro evropského obchodu a více obchodu se Spojenými státy. Takže pořád eh, jsou ve hře velmi důležité otázky, které související s některými kapitolami těchto jednávání a také jde o to, jaký to bude mít eh, dopad ta celá dohoda. Takže jak vy vidíte Eh, tu další fázi jednání? Nemyslíte si, že by bylo dobře, abychom se znovu podívali nejenom na ty eh, studie, které tradičně Evropská komise používá ve své práci, ale také se zabývat těmi dalšími možnými dopady, které by ta transatlantická dohoda mohla přinést. A dále eh, musím vám přiznat, že pro zelené Eh, jsme neměli moc, nebo my za zelené jsme neměli moc velké očekávání eh, z té liberální části vašeho programu. Spíše jsme se zaměřovali na to, co jste říkala o lidských právech a o udržitelném rozvoji. Ale dnes Evropská komise, když vyjednává, nechce, aby ty kapitoly o zřetelném rozvoji a kapitoly o lidských právech byly závazné. Je to něco, proti čemu budete bojovat, aby se to změnilo? až eh, například komise bude připravovat rozšíření eh, nebo vyjednání té dohody s Mexikem, tak eh, se budete zabývat lidskými právy v Mexiku a udržitelným rozvojem, budete to dělat ve vztahu k Větnamu. Tam mají 90 milionů občanů, je to také velmi problematický politický režim a stejně tak se to týká Barmy a dalších. A já jsem ještě pořád od vás neslyšel, že byste něco říkala o úmyslu komise se zabývat tou realitou v těchto zemích eh, ohledně toho, aby se dodržovala lidská práva a udržitelný rozvoj. Děkuji vám, pan Dartmouth. Děkuji, já budu stručný, eh, možná méně než kolega Žado. <clears throat> Takže dvě otázky. Za prvé, ve vašem úvodu vy jste řekl, vy jste hovořila tedy o poklesu investic, ale vlastně Eh, ale eh, předtím mm, jste hovořila o evropské politické agendě. To, by, jak vy vidíte, obchodní politiku jako vlastně způsob, jak i prosazovat eh, evropskou politiku prostřednictvím obchodu. A co se stane, když tady bude nějaká kolize mezi politickou agendou Evropské unie a Eh, vaším tím deklarovaným cílem, tedy zajistit růst prostřednictvím obchodu. Co bude mít přednost? Politická agenda, anebo spíš ty investice, pracovní místa, která lidé tak potřebují tady? Ještě mám druhou otázku také. Eh, hodně panuje obav, které jsme ji slyšeli, opět velice dobře to vyjádřil kolega Helmut Scholz, eh, ISDS a TTIP. ISDS to je tedy způsob řešení sporů, investičních sporů a TTIP, to je ta navrhovaná obchodní dohoda se Spojenými státy. Samozřejmě ISDS, tam mm, se musí eh, vyřešit eh, ta, ten spor, ta kontroverze. A, dva, mm, a ve Štrasburku předseda komise řekl, že eh, mm, požádá pana Timemona, aby mi radil v této věci, tedy ve věci ISDS, to jsou ty investiční spory. A takže v TTIP ale nebude žádná taková eh, eh, klauzule eh, o řešení těchto investičních sporů, pokud on se mnou nebude souhlasit. A já se ptám, jak vy to vidíte? Vy máte být komisařkou pro obchod, anebo vy někomu skládáte účet, jak to bude, či nebude s touto zásadně důležitou klauzulí? A protože my si myslíme, že to je ve vaší kompetenci a teď to vypadá, že to řídí pan Juncker za vás. A bude to, neměl by tady být spíš pan Timomon, který by odpověděl na tuto otázku na téma ISDS a ne vy, protože vy tady budete skládat, tedy tu odpovědnost za to ponese pan Timomons a ne vy. Děkuji. Takže to je první kolo, tak prosím, můžete zareagovat. Ano, děkuji. Já se pokusím odpovědět na eh, tuto širokou škálu. Ještě paní Lepénová chtěla otázku položit kolegové, máme jasné pravidlo. V prvním kole jsou to politické skupiny, které mají právo položit otázky a ve druhém kole máme dalších 22 žádostí o slovo a všichni budou mít možnost. To je jasné pravidlo. Děkuji. Takže první otázka kolegy Fielnera, Kristofera Fielnera. Já souhlasím, že to eh, trvá hodně dlouho, ale Samozřejmě někdy to lze něco urychlit, ale trvá to dlouhou dobu, protože tam jde o celou řadu témat. My vyjednáváme s partnery, tedy s Kanadou a se Spojenými státy. Sice jsme si dost blízko, ale stejně to těžké. Máme 28 členských států, ještě do toho vstupuje Evropský parlament a potom ještě ty národní parlamenty do toho vstupují, tak to trvá. Souhlasím, že v mezidobí ale musíme vykazovat výsledky, ukázat vám, o čem se jedná, jaký je možný výsledek a transparent transparentnost, to je jasná věc a o to tady jde i teď a my mm, tedy očekáváme, že si odneseme nějaké od vás informace a my se budeme snažit maximálně vždycky, abychom eh, podávali zprávy o tom, eh, jak eh, probíhají ty různé fáze vyjednávání, abychom vám ukázali, kam směřujeme. Ano, trvá to a ještě tedy se to musí právně všechno eh, jak si vylepšit, vypulírovat, to trvá rok a půl, potom překlady, takže doufáme, že v roce 2017 můžeme očekávat účinnost, je to dlouhá doba, ale asi to moc neskrátíme. Také je třeba, abychom tam samozřejmě ukázali jak obchod zapadá do naší všeobecné politiky, do naší politiky růstu a zaměstnanosti. To přece není v rozporu s naší politikou a já doufám, že to bude součástí eh, dokumentu o budoucnosti obchodu, o kterém hovořil i pan Martin. Já ráda eh, eh, jaksi mimo Eh, o tom s vámi budu diskutovat, ale to je samozřejmě na předsedovi a koordinátorech, abyste řekli, v jaké formě, zdali jenom na toto téma věnujeme nějakou diskuzi, nebo zdali vy připravíte nějaký podklad. Samozřejmě mě vaše názory zajímají i ještě předtím, než předložím eh, konečný materiál tedy eh, mám, ke konci příštího roku máme předložit finální sdělení, takže budeme mít hodně času prodiskutovat, jak to zapadá do naší celkové politické agendy, jak to zapadá do těch různých cílů, bilaterálních, multilaterálních, unilaterálních a různých autonomních dohod, které také vyjednáváme. A teď Soudní dvůr a Singapur. Já nevím, o jaký vám jde článek, ale Karel de Hucht, můj předchůdce, rozhodl, že věc postoupí soudu, ale eh, nebylo to posláno předtím, než došlo ke změně komise, takže eh, teď dochází tedy k eh, takovému přechodnému období a pan předseda Juncker řekl, dobře, podíváme se na to ještě, samozřejmě, abychom si nevázali ruce něčím, co tak bylo nakrátko rozhodnuto, takže my se tím taky teď ještě budeme zabývat a dám vám co nejdříve vědět. A, hm, a hm, teď, teď pokud jde o ten Singapur a rozdělení, tak my máme za to, že to je jedna entita, takže dohromady a JSP+. Zde já v to věřím, skutečně v to věřím. Já myslím, že to můžeme použít jako způsob, jak zapojit ty nejchudší země a také jak se zapojit s nimi do dialogu, jak je zapojit do globálního obchodu a také jak eh, eh, jim pomoci při eh, otázkách jako pracovní právo, lidská práva, udržitelnost. Víte, že to znamená podpis celé řady úmluv, to je samozřejmě první krok, ale to neznamená, že všechno pak bude hotové. Ne, víme, že celá řada zemí, o kterých mluvíte, pořád mají problémy. A teď jde o to je zapojit, abychom i měli možnost s nimi konstantní dialog a monitoring, s tím, že vždycky bude možnost vše pozastavit, pokud skutečně systematicky budou porušovat. Záměr je takový, tedy ne jim vyhrožovat, že pozastavíme jednání s nimi, ne, jde o to, abychom s nimi vedli dialog, tedy se státem, eh, s mezinárodními organizacemi, eh, mezinárodní organizace práce, do toho bude vstupovat eh, občanská společnost a tak dále. My chceme, aby to bylo prospěšné Eh, pro společnost. Samozřejmě po zastavení eh, vztahu může být eh, řešení ultima ratio. Všechno se musí ale vyhodnocovat postupně a já to budu pečlivě sledovat. Ale ne okamžitě hned sankce v podobě pozastavení, to ne. A ano, jestli je to otevřeno i podnikání, ano, já myslím, že ano to je i v agendě pana předsedy Junckere. Eh, my chceme, eh, abychom eh, mohli vytěžit ze všech výhod jednotného trhu. My jsme otevřenější než celá řada našich partnerů, proto chceme, aby i naši partneři otevřeli své trhy. My také můžeme udělat více, ale musíme, aby i ostatní nám dali přístup na vlastní trhy. Zmiňujete Mexiko, já jsem právě hovořila po telefonu s jejich ministrem a my jsme jim poslali nějaké otázky, které se týkají tedy toho rozsahu, abychom viděli, o co jim jde, čekáme na odpověď, povedeme dialog a e, pokud zjistíme, že naše cíle se e, jak si potkaly, tak můžeme začít s nimi jednat na začátku příští roku, protože Mexiko by byl důležitý partner. Austrálie, Nový Zéland, to jsou vynikající partneři, a budeme se zabývat tím, co můžeme eh, vytěžit eh, z volného obchodu s nimi. Asi nejcitlivější je, je zemědělství samozřejmě. Takže musíme to vyhodnotit, zdali na to více vyděláme, než prohrajeme. Jinak naše trhy jsou dost otevřené. Ale určitě to bude součást eh, našich interních úvah v DG obchod. Potom vy se ptáte na ETA a, a zítra, ano, zítra v Ženevě budou probíhat jednání e, na toto téma. Došlo k pokroku, o to nám šlo a potom i Spojené státy, Indie, na samitu také se snaží to protlačit. Ještě tam jsou určité nevyřešené otázky, jako, e, e, jako on for a week and hopefully that can be, be something that is um, that, that... Jako jsou tedy otázka autorády a tak dále, takže to se řeší. Indie je zpátky, to by bylo fantastické. Protože eh, zatím z Indii ta aktivita není moc eh, velká, takže pokud oni budou chtít opět zahájit jednání, tak to je vynikající příležitost. Zatím zjišťujeme u indické vlády, zdali mají skutečný zájem a my ano, jeho máme. A VTO, WTO, jak jsem řekla na začátku, dohoda o usnadnění obchodních vztahů, to je dohoda podepsaná minulý týden, je to dobrý krok a možná do konce příštího roku mm, ukončí se kolo z Dauha, eh, eh, ministerské zasedání v Davosu se plánuje a poté eh, generální tajemník VTO, se kterým se jdeme příští týden v Ženevě, tak chtějí ministerské, údajně chtějí ministerské jednání svolat do příští rok. Pane Šolci, Multilaterální agenda je pro mě důležitou agendou. Já jsem to neřadila podle významu, když jsem mluvila. Je to důležité. Jsem ráda, že opět tedy eh, eh, se to trochu odblokovalo. Minule jsme měli, byli jsme skeptičtí, zda se to odblokuje a já jsem ráda, že ano, že se to odblokovalo probíhá řada vyjednávání v duchu VTO, ale ne pod záštitou VTO, eh, Green Goods a tak dále. Takže jde o to, aby se to dostalo opět pod hlavičku VTO všechno. To je můj cíl. Eh, hodnocení dopadu a udržitelnost. My se snažíme vyhodnocovat toto pro každou zemi, jaký bude dopad našich dohod, protože těch dohod o volném obchodu je tolik, respektive těch vyjednávání je tolik po celém světě, tak je vůbec těžké si udělat obrázek. A to je součást ale toho našeho hodnocení, které teď děláme. Fair trade. Ano, to může hrát důležitou roli, roli především u GSP+. Já jsem se seznam, seznam, setkala s organizacemi Tradeu ve Stockholmu minulý týden a mm, mm, takže to bylo velice užitečné a tyto organizace určitě budou hrát důležitou roli při reportingu. Eh, při reportingu, pokud došlo třeba k porušení základních práv, pracovních práv, udržitelnosti eh, v zemích, eh, se kterými máme tyto režimy ČSP+. A pane předsedo, já se omlouvám, ale to bylo tolik otázek. Mm, regulace. Ano. To je kapitola, ze které bychom mohli mít velké výhody a bez toho samozřejmě, aniž bychom snížili spotřebitelské standardy. A, a například ty technické testy jako inspekce nebo eh, inspekce eh, továre, licen, udělování licencí nebo ty eh, eh, testy tedy motorových vozidel, car crash. A, eh, mm, nebo další nové věci, by, takže to všechno by bylo velice prospěšné pro náš průmysl a nejenom. No, a, ne, a určitě i pro ty malé střední podniky. Transparentnost. Dobře, pane Žadu. Určitě, vy uvidíte, jak to je. My teď, připravu, my teď budeme dávat řadu dokumentů online pedagogickým způsobem, aby byly pochopitelné. A mm, tedy tam dáme ty kapitoly, které eh, máme společné i se Spojenými státy, se členskými státy a s USA, tak i online. A pokud jde o přístup poslanců k dokumentaci, musíme vyřešit formality, ale záměry, aby všichni členové EP měli přístup k dokumentům, které byly dříve omezeny, aby tedy nebyly restricted. ne limited, ne prostě, aby byly méně uh, utajené. A musíme to vyřešit technicky nejprve. To se týká nejenom uh, členů parlamentu, ale i ministrům, ministrů uh, různých vlád, abychom měli tedy počítačové řešení, které bude zabezpečené. My takové zatím nemáme. Některé země ano, ale my ne. Uh, takže o tom budu v pondělí hovořit s panem velvyslancem Fromenem. ISDS. Ano, já tu kritiku znám a také vím, že eh, eh, dohoda FITA je považovaná za uzavřenou tedy mm, ze strany Kanady a všech členských států ISDS eh, v podstatě je důležitým krokem, abychom omezili mm, ty možnosti zneužívání. Jde o to, aby to bylo transparentní, abychom skutečně toto používali pouze v malém počtu případů, abychom neohrozovali eh, bezpečnost občanů a možná bychom mohli udělat ještě více. A mm, tady mě zajímá eh, názor občanské společnosti, jak ten kritický, tak především ten konstruktivní názor. Uvidíme, co s tím uděláme, ale si ta když tedy je hotová věc. A také samozřejmě můžete pozvat pana Timemence, ať určitě on by přišel rád. A Společně s Francem Timmermansem a s panem Junckerem spolupracujeme, žádné názorové rozdíly mezi námi nejsou. A je zcela tedy přirozené, aby první místo předseda Evropské komise, který má na starosti základní práva, a téma ochrana hodnot, lepší, kvalitnější regulace, tak by byl také informován a měl takovou koordinační odpovědnost za téma ISDS a všichni místo předsedové mají eh, eh, tedy větší odpovědnost. To není nějaké degradující pro zbytek komisařů. Ne, tady jde o to, abychom pracovali systematicky, průřezově všemi portfolii. A určitě pan Timmons přijde, pokud ho pozvete. Samozřejmě já jsem odpovědná za obchod, já mám důvěru pana předsedy Junckera a budeme spolupracovat. A zde neexistuje žádný názorový rozdíl. Pokud vy nesouhlasíte, tak to je váš názor, ale eh, tady eh, můj názor je jasný. Ano, kolegové, máme 21 žádostí o slovo ještě, což znamená, že ne 22, to znamená, že každý bude mít pouze minutu, jinak eh, paní komisařka nebude mít možnost odpovědět. A možné se můžete ještě zamyslet, zda je skutečně to nutné, abyste vystoupili, protože v tom prvním kole jsme toho již slyšeli hodně. Takže jako eh, první pan Winklers. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za váš názor a informace. Pane předsedo, tato otázka je důležitá, protože pokud paní komisařka eh, Eh, dovolí, tak já bych chtěl zmínit jeden region, který nebyl zmíněn, tedy Čínu, důležitý partner. A mám k tomu tři otázky. Partnerství. Za prvé, myslím si, že vztahy EU-Čína je to, co eh, bych nazval několika vrstevné, tedy dialog vedeme a různé vztahy na úrovni členských států, komise, na úrovni politické, na, na, na úrovni stran a tak dále. Před 20 lety již začaly další iniciativy také. A zde tedy teď je určitý pokrok, to znamená, abychom hovořili jako Evropská unie, unie jedním hlasem v Číně a pokud ano, jestli tam směřuje, tak kdy to vidíte. A za druhé, otázka přístupu na trh a překážky, na které narází, naráží naše evropské firmy. A třetí otázka, eh, jak vidíte eh, jednání s Čínou o investiční dohodě a potom, jak je to s Tajvanem, situace Tajvanu. A e, my před rokem jsme přijali usnesení ke vztahu s Tajvanem a jak vy to vidíte, mohli bychom, myslíte, někdy začít vést dialog s Tajvanem. Děkuji, pan Kempler. Děkuji, pane předsedo, a vítejte, paní komisařko. E, Evropské dohody obchodu e, v podstatě již některé z nich tedy eh, trvají 70 let a myslíte si, že eh, by bylo dobré vyčlenit nějaké další prostředky, abychom posílili vyjednávací týmy na některé z nich a potřebujeme dalšího vyjednavače pro eh, Indie, Indii, tedy jiného než ten, který vyjednává TTIP a mm, Indie tedy půjde po e, závěsu za TTIP, já myslím, že by bylo dobré e, vyslat jasný signál, že to myslíme seriózně s Indií. A, mm, mm, takže možná, kdybychom měli takovou osobu, tak bychom mohli e, postupovat jaksi více razantněji. Pan Sika. Grazie, prezidente. Děkuji, pan rejstříku. Paní komisařko Malstremová, pokud jde o malé střední podniky a tyto aspekty, tak již dříve já jsem měl možnost prezentovat své úvahy. Myslím si, že statistiky nám říkají, že zde máme, že 3% těchto malých středních podniků mají možnost v podstatě uh, Eh, podnikat v zahraničí. A většina malých středních podniků vůbec si nemyslí a ne, ne, nezvažují, že by šli za hranice, že by působili mezi, mez, eh, mezinárodně. Ale de, mm, eh, malé střední podniky představují 98% podnikání v Evropské unii. Takže mm, bylo by dobré jim dát k dispozici nějaké prostředky a mít nějakou i politiku i v oblasti vyjednávání mezinárodních smluv. Já myslím, že cílem těchto dohod kromě těch eh, jako a transparentnost a jako to, o čem se mluvilo, takže by bylo dobré i pochopit, jak i malé střední podniky by mohly tedy také efektivně vstupovat eh, do těchto dohod. Já tedy se ptám, jaká bude vaše politika pro mm, mm, mm, to, abyste ve vašich pěti letech splnila tento cíl. Děkuji a paní Lupenová. Ano, paní komisařko, já vás vítám tady a asi my nikdy se nikdy na ničem nedohodneme, sice, ale chci využít teď, eh, teď tu sekundu, kterou mi dal milostivě pan předseda, tak eh, já eh, tedy musím říci, že já jsem šéfkou největší delegace v Evropské unii z největší země, jedné z největší země z Francie. Děkuji za tuto štědrost. Je to pro mě skandální tedy, když vidím ten způsob, jak je to zcela všechno obskurní, to jednání kolem TTIP. V červenci já jsem podala návrh a to jste dali do popelnice se to vyhodili v rámci toho demokratického eh, procesu eh, pěkně to pan předseda komise vyhodil, eh, pan předseda výboru to, pardon, vyhodil a potom já jsem před třemi týdny chtěla mít přístup do čítárny i přes to, co představuji zde a všem to vlastně nějak vadilo. A když jsem členem tohoto výboru, tak jsem neměla přístup k této čítárně, slavné čítárně. A mm, ano, vy jste mi napsal dopis, eh, hodně tedy dobrých úmyslů jste tam zmínil, ale získal jste pouze čas, ale stejně to není žádná transparentnost. No přece demokracie o transparentnosti, úplné transparentnosti, protože lid je suverénní a prostřednictvím svých zástupců má právo vědět, jak, eh, jaký je pokrok eh, činnosti, rá, jak si je a může být předmětem nějaký diskuzí v dané zemi. Tak já se omlouvám ještě za ty vteřiny navíc. Já bych chtěla vědět, zda tady ta studie, o které mluvil pan Žado, to je velice závažná věc. E, týká se to důsledku TTIP, TTIP, e, což může vést ke, ke snížení HDP ve všech zemích EU, především ve Francii, e, ztráta pracovních míst, příjmu zdaní, nestabilita. Vy jste to chtěla všechno a, a, a berete to do úvahy, ty výsledky té studie, že tady dojde ke snížení HDP, anebo to opět hodíte do popelnice, jako to moje, ten můj návrh, který já jsem vám poslala. Děkuji. A nyní má slovo paní Rally. Uh, Děkuji, paní, komis- paní komisařko. Váš závazek týkající se transparentnosti je velmi důležitý. Eh, budete aplikovat tuto transparentnost ohlášenou pro TTIP také na další jednání? Hovořím například o TISE, eh, protože eh, v této souvislosti zatím nemáme mandát, nemáme regulatorní část dohody a doufám, že to tedy bude zveřejněno, protože pokud budeme schopni jako paslan, poslanci pracovat na tom textu. Můžeme to, že eh, všechno eh, to musí být propracováno, nesmí to být a la Já mám tady jednu konkrétní otázku, tak abych vám ukázala, že skutečně nemůžeme pracovat. Kapitola o elektronickém obchodování v rámci těchto jednání. Podle našich zdrojů se zdá, nicméně dokumenty nemáme, zdá se to být tak, že Spojené státy předložily návrh, který, zavr, který obsahuje pravidla, eh, která mají vytvořit eh, výjimky z eh, ochrany soukromí a ochrany dat. Umíte si jistě představit, jak eh, jsem se tady cítila ve své pozici, nyní eh, hovořím jako poslankyně, umíte si představit, že eh, pro nás jako pro poslance to není přijatelné. Kromě toho jsme minulý čtvrtek zjistili, že údajně Spojené státy předložily restriktivní návrh v radě VTO, pokud jde o obchod ve službách pokud tady má být eh, elektronické obchodování zahrnuto do pracovního programu. To znamená, že jsem se chtěl zeptat na eh, váš postoj k tomu. Děkuji. A nyní Emanuel. Děkuji, abych se chtěl vrátit k dvěma nebo třem eh, poznámkám paní komisařky, které mi přišly neúplně úplné. K tomu, co se tady David Martin o Singapuru. Vy jste říkal, že známe vaše, vaše pozici, ale Eh, já bych to chtěl znát přesně, tam šlo o ten argument, jestli se to má oddělit, ty investice od eh, zboží a služeb. Jaká je teda vaše pozice přesně? A druhá věc, která mi nepřišla úplně jasná, se týká SDS, eh, u té CETY. Tam jste říkala, že už se k tomu nebudeme vracet, ale my jsme teď uprostřed diskuze o tom. Zajímalo mě, co to mm, přesně má znamenat. A pak šlo tu, ten realismus, e, pokud jsem to správně pochopil, tak e, je nás tady hodně, kdo to sleduje velmi pečlivě a několik studií ukázalo, že to štěstí, no ten ráj na zemi, který nám komise slibovala v minulosti, není úplně zaručen a mě by zajímalo, co vy jako komisařka chcete v budoucnosti udělat pro to, abychom se drželi zásady předběžné opatrnosti, protože v té transatlantické dohodě nám pořád předstíráte ty potenciální výhody, ale eh, jsou tady také hrozby pro pracovníky, pro podniky, pro životní prostředí a zajímalo by mě nás, jak budete postupovat u těchto věcí. No, já uh, se zeptám na Singapur takové malé včasné varování. Já si myslím, že by byla vážná eh, taktická chyba, kdybychom eh, nepřijali návrh Davida Martina, protože je to David Martin. Myslím si, že je to dobrý eh, návrh. Týká se to ISDS a výrobků a služeb. Já si myslím, že v tomto mm, parlamentu by mohl vzniknout dojem, že jsme nějak chyceni ve svém vlastním rozhodování přijmout ISDS SDS a e, mohlo by to nějak předem ovlivnit naši pozici do budoucna. Já vím, že někteří poslanci e, v tomto e, parlamentu by měli tedy velké pochybnosti, pokud by tedy ISDS bylo součástí té dohody s, s Větnamem. A kromě toho se tedy ptám, jestli počítáte s tím, že v roce 2016 Čína získá statut eh, tržní ekonomiky. Děkuji a nyní Alicia. Lepongo. Děkuji, eh, paní komisařko, já vám dám eh, otázku k tématu, které ještě se neřešilo. Já se ptám, zdali komise hodlá přijmout nějakou iniciativu, aby se odblokovala agenda modernizace eh, obraných nástrojů. My víme, že se to zablokovalo v radě, ale eh, v rámci eh, vašího, vašeho velice pozitivního přístupu k institucionální spolupráci, tak já si myslím, že činnost parlamentu kvalitu eh, se nemůže považovat za eh, nicotnou. A já se ptám, zda by bylo nutné, abychom nastavili rovnováhu a dobrou spolupráci mezi institucemi, zda komise mm, by mohla aktivně eh, přijmout nějaké kroky, tak aby se odblokovala tato agenda, tak aby práce tohoto parlamentu byla řádně uznána a ne, aby byla promrhána. A i protože eh, v rámci této metody, metody jde o důvěryhodnost činnosti institucí. Thanks, uh, Mr. Landsbergis. Nyní pan Landsbergis. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mám e, otázku k myšlence, která se zrodila v hlavách e, představitelů Kremlu v roce 2010. Hovořím o společné obchodní oblasti z Lisbonu do Vladivostoku. Jsme tedy velmi překvapeni tím, že tato myšlenka se nějak dostala do parlamentu, do různých evropských institucí a já se tady ptám, paní komisařko, e, jak se tedy osobně stavíte k této otázce, jestli tady vidíte vidíte nějakou možnost, eh, že by se ta myšlenka nějak dále rozvíjela? Eh, jestli se tedy od zásady no business as usual eh, posouváme někam jinam? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za jasnou cestovní mapu, kterou tady předložila paní komisařka, včetně důrazu na lidská práva a transparentnosti v souvislosti s dohodou TTIP. Já připravuji názor tohoto výboru pro AFED týkající se Ruska. Všichni víme, že anexe eh, eh, Krymu a eskalace napětí na východní Evropě, eh, v Ukrajině pardon, vedla k mrtvému bodu ve vztazích mezi Ruskem a Evropskou unii. A to tedy vedlo mimo jiné, nebo to bylo spojeno i s poklesem hodnoty rublu v důsledku klesajících cen ropy. Je důležité, aby Evropská unie zůstala sjednocená, zároveň je potřeba udržovat dialog a to mě přivádí k otázce, která je trochu spekulativní a týká se výhledu spolupráce mezi Evropskou unii a e, Ruskem. Já si myslím, že to by tedy mohla být e, část dialogu do budoucna, pokud e, tedy podmínky e, příměří a minské dohody Rusko bude e, dodržovat. Takovéto návrhy tedy byly komentovány i e, kancelářkou Merklovou, ale nebyl, nepadly žádné konkrétní další návrhy. To znamená, že já se vás ptám, v čem spatřujete e, možný, další možnost e, dialogu s Ruskem. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane komisař, paní komisařko, Děkuji za to, že jste přišla. Já si myslím, že je to v podstatě samozřejmost. A mám možná ne ani tolik poznámku, eh, otázku, ale poznámku. Pokud si eh, poslechnete, co kolegové říkají, tak zjistíme, že tu je mnoho projektů s různými regiony, s různými oblastmi, Eh, všude chceme spolupracovat. Vy hovoříte o transparentnosti pouze v kontextu dohody TTIP, ale já si myslím, že existuje ještě něco, něco jiného než transparentnost. Je samozřejmě hezké, když to pověsíte na internet, ale myslím si, že od komise potřebujete velmi dobrou strategii, pokud jde o komunikaci s občany. Protože my jako poslanci se každý den nebo minimálně každý týden setkáváme s občany v různých regionech Evropy. Vy si žijete pěkně tady ve, na svém obláčku. Eh, já vám to přeji, ale musíte si uvědomit, že musíte komunikovat s lidmi. protože to je důležité. Eh, lidé ovlivňují rozhodování nejen tady, ale také v národních parlamentech. A to se, to se netýká pouze TTIP, ale také všech dalších eh, projektů, záměrů, o kterých budeme eh, v příštích letech diskutovat a na kterých budeme pracovat. Ale děkuji vám za vaši otevřenost, pokud jde o transparentnost. To je tedy první věc. A druhá věc, možná, že jsem Eh, jediná, ale jsem proto, aby ISDS bylo ve pozměněné podobě. Eh, já, já tady ten názor budu zastávat, byť ostatní křičí proti tomu. Eh, Jude, prosím, děkuji. Omlouvám se, já jsem poslouchala překlad. Bylo dobré, když jsem slyšela, že tady chcete nový začátek. A souhlasím také s celou řadou věcí, které řekla kolegyně Redingová, protože jeden z klíčových, jedna z klíčových obav, kterou mám eh, při vší soustředěnosti na TTIP, tak jeden z dopadů eh, byla taky jednání o TEZA, eh, která s tím byla spjata. A musíme si uvědomit, že potenciál, potenciální dohoda TISA by tedy měla eh, stejnou, minimálně stejný dopad jako TTIP. To znamená, že i tady potřebujeme transparentnost. Myslím si, že na tuto dohodu by měla být aplikována stejná transparentnost jako TTIP. A eh, kromě toho bych ráda pohovořila o veřejných službách, která, které se týkají obou dohod. Pokud chceme, aby veřejnost byla na naší straně, pokud jde o tato jednání, tak musíme vytvořit naprostou jasnost v tom, eh, co je v té dohodě a co v ní naopak není. To znamená, že potřebujeme, aby byly transparentní konkrétní eh, nabídky EU. Eh, eh, to se týká jak dohody TISA, tak dohody TTIP. Děkuji. A pan Detos? Tremosa. Thank you very much. Very briefly, dear commissioner, I... Děkuji, pane komisaři. Mě by zajímalo, jestli zvážíte váš postoj k tomu, že by Singapur, ta singapurská roda se dostala k soudu Neměli bychom eh, ale k tomu přistupovat, protože by se to celé zpomalilo. Pojďme to konečně schválit se jako dohody s ostatními státy. Děkuji. Paní Malström, vy jste slíbila transparentnost a, a oznámila jste některé vítané změny. Nicméně tyto dohody volného obchodu mají tak obrovský dopad na život evropských občanů, že potřebujeme, aby se z toho stala veřejná debata. Protože tím v podstatě vytváříme obrovský nový vnitřní trh a jde tady o práva pracovníků, sociální zabezpečení a tak dále. Mario Petručone hovořil o roli národních parlamentů a je, byla by velká škoda, kdyby národní parlamenty se mohli eh, například vyslovat k té dohodě s Kanadou, protože by se mohli postavit proti tomu, říká pan Petručo. A já to chápu, protože tam ten odpor vůči ISDS eh, neustále roste. Například německé odbory eh, jsou kritické, stejně také Francie, tam teď Národní parlament přijal usnesení týkající transparentnosti ISDS. Nicméně protlačení těch dohod není úplně řešení, protože s tím prohloubí rozpory mezi politickou elitou a veřejností. My jsme v Nizozemsku měli komplexní diskuse eh, se společností, které se tehdy týkaly jaderné energie. Ten tak jsme měli velkou diskusi o Evropské ústavě. Něco podobného potřebujeme i teď. Eh, jenom ten seznam lidí, se kterými se hovořila, nestačí. Zajímalo by mě, jestli to vedení v těchto otázkách eh, vyplývá z toho, že máme největší ekonomiku než něco jiného. Děkuji vám. Je pravda, že tady je určitý, eh, určitá změna v porovnání s minulostí, protože pan de Hucht eh, nehovořil moc o transparentnosti, ale transparentnost může být pouhý marketing. Proto mám dvě otázky. Účetní dvůr dnes dopoledne předložil zprávu, která byla vypracována, která hovoří o Eh, hodnocení dopadu s tím, že to hodnocení dopadu by mělo být eh, nezávislejší, hlubší a eh, mělo by to být také dáno do souvislosti s prací Eurostatu. Co tedy uděláte proto, aby se změnilo toto hodnocení dopadu, nejenom u TTIP, ale i u těch ostatních dohod, o kterých se teď uvažuje. A další věc. Včera na slyšení o mm, zaměstnanosti v důsledku TTIP se hovořilo o řadě věcí, o sociálních, ekologických právech a zase by mě zajímalo, jestli jste ochotná, a Janik Žadov se k na to také ptal, jestli jste ochotná, aby tyto části obsahující tato práva byly závazné a jaké by mohly být případné sankce. K tomu, že účetní dvůr eh, o tom dnes také hovořil, eh, Zdá se, že komise není schopna zavést efektivní kontroly, které by mohly dohlednout na dodržování těchto dohod o volném obchodu. Máte tyto informace a jak komise se postará o to, aby ty kontroly fungovaly? protože aby existovaly ty doly volného obchodu, bez toho by bylo možné kontrolovat, to podle mě není úplně nejlepší. Děkuji, pan Silva. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za vaše odpovědi. Jako zpravodaj k dohodě s Japonskem jsem eh, vás pozorně poslouchal, vy jste o Japonsku hned o, po TTIP. A já souhlasím s vámi v tom, že to může být velmi důležitá dohoda také z strategického hlediska. Potom jste také eh, optimisticky říkala, že by mělo být možné dokončit to jednání eh, do konce příštího roku, a to přes to politickou nejistotu, která teď Japonsku je, vzhledem tomu, že byly před Eh, pár dny svolány předčasné volby. Takže pořád si komise myslí, že ten pokrok v Japonsku při odstraňování netaritních překážek postupuje a že tady nejsou žádné další kritické aspekty, které by měly být vyřešeny, aby ta dohoda mohla být vyvážená. Mohla byste identifikovat eh, další sektory, kde by komise předložila nějaké požadavky například o automobilového průmyslu nebo o eh, potravinářského průmyslu? Je vůbec možné tak rychle dospět k nějaké dohodě? Já si zase budu muset domluvit, ale myslím, to je vaše vina. Jsem trošku eh, rozloben. Hodně se zajímám o SETA, TTIP. V celé své politické kariéře jsem se zajímal o tyto dohody. Někdy jsem úplně neměl ten problém transparentnosti. Mám také na starosti otázky spojené transparentností v rámci naší skupiny. A pak jsem byl nadšený, když jste říkala, že všechno musí transparentnější, lepší a že poslanci musí lépe informovaní a tak dále. Ale dneska jsem dostal e-mail, eh, kde se říká, že eh, se litujeme, že vám nemůžeme umožnit přístup do toho tajné eh, čítárny, protože nejste na seznamu. Co to má znamenat? Eh, je to nějaký byrokrat, který nechápe, co chce jeho politický nadřízení. Nevím, čí to je přesně chyba, ale co to má znamenat? Pokud Eh, je tady řeč o transparentnosti, tak to tak musí být i v praxi. A já to zkusím zase zítra, možná se něco změní. Pan Stabady? Já mám dvě poznámky a dvě otázky. Když jsem byl Eh, učitelem na vysoké škole. Eh, podíval jsem se na protokoly a texty římských smluv, eh, kdy se poprvé zakládalo EHS a tam to tehdy souvisilo s, s různými obavami z vytvoření toho většího celku. Kdyby ale na té obavy došlo, tak by se nikdy nevytvořilo Evropské hospodářské společenství. Všechny ty strachy, obavy, které se tady teď objevují. To není nic nového, to tady bylo už tehdy, v 60. Eh, letech. A to bychom se měli připomínat. A další poznámka, mluví se tady pořád o obětech, mluví se tady pořád o kvantitativních analýzách dopadů TTIP, ale nikde na světě nemůžete provádět eh, ty, eh, to kvantitativní analýzu, protože to bude záviset na pracovních, na tom rámcových podmínkách více obchodu, jsou přinese více produktivitu, to ale bude znamenat také konkurzy a my si musíme uvědomit, jakou doprovodnou politiku eh, vytvoříme, aby TTIP byl úspěšný. Když nebudeme dělat nic, a když nebudeme stavět na vzdělání a na kapitálu, tak bude TTIP ztrátou, ale pokud eh, budeme ofenzivní a pokud eh, to budeme chtít, tak Eh, to úspěšné může být. A když u, hovoříte pořád o obětech u TTIP, tak mějte na eh, paměti, že je potřeba, aby eh, souběžně s tím byla přijata nějaká doprovodná opatření, která jim pomůžou. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Takže mě jde o dohodu s Mercosurem, obchodní část. A já se ptám, jaký je váš názor k této významné dohodě. A také bych rád eh, od vás slyšel takové hodnocení nedávných voleb eh, v Uruguayi a v Brazílii. Stali si myslíte, že to pomůže eh, tomuto vyjednávání? A nebo jak tedy vy to hodnotíte, nebo si myslíte opak? A také bych chtěl vědět, jaký je váš názor týkající se modernizace nebo eh, případného, případné dohody modernizovat dohodu s Chile. Děkuji. Jiný. Děkuji paní Beginy. Eh, Děkuji pane předsedo, paní komisařko. Já děkuji, že jste přišla na výbor INTA, že jste takto vstřícná vůči parlamentu. Já bych chtěla upozornit na otázku transparentnosti a nedávné sdělení které komise nám poslala. Já jsem si přečetla s pozorností tento dokument a musím říct, že jsem čekala trochu něco jiného. Já si myslím, že toto sdělení ukazuje spíš takovou obavu, že komise má obavu, že eh, ty skončí jako dohoda akta. Eh, my v parlamentu jsme to právě zavrhli v roce 2012 kvůli transparentnosti. Eh, a toto sdělení slibuje ale transparentnost, eh, ale já myslím, že to je trochu takový spíš manévr, jak to obejít. A já si nemyslím, že se toho moc změní pro občany, protože tajné dokumenty samozřejmě nemohou být šířeny bez eh, dohody se USA, no ale to je taková transparentnost jenom na půl, jakoby transparentnost a eh, zde mm, Eh, eh, vím, že eh, tady mám tady na mysli třeba ta jednání se, mezi úředníky, DG Trade s lobbysty a podobně. A takže teď já jsem si přečetla, že rozsah tohoto textu je v tom, nebo je, vaša záměr je dostat, dostat souhlas občanů se dohodou TTIP, ale jak oni by mohli dávat souhlas, když je to všechno takové utajené. Děkuji. Já bych chtěla se podívat na tu studii jedné severoamerické univerzity a tady zde se hovoří, že je zde, eh, že eh, globální politika v podstatě probíhá podle modelu OSN. A já se ptám, zdali tedy ta, ty údaje této studie, zdali eh, vy tedy je berete do úvahy při vyjednávání o TTIP. A druhá otázka, zde bych chtěla využít, že zde máme nevládní organizace, které bojují tedy za africké země. A já se ptám, zdali vy tedy budete, mm, eh, jak se postavíte k těm dohodám SEPA s těmito africkými zeměmi. A dále závaznost eh, těch minerálů z zón, eh, kde jsou konflikty, jak vy se k tomu stavíte jste ochotni opět zavést takový postoj, to znamená, že tam budou muset být obligatorní závazky, mm, které se týkají tedy těchto minerálů. Um, Děkuji. Já se chci omluvit panu Žarvi. Mně unikla o půl otázky, nebo část vaší otázky v tom prvním kole. Já jsem odpovídal u Žarvi Martinovi, že ke eh, SP plus ve všech obchodních dohodách eh, máme kapitoly o udržitelnosti. Tam jde o pracovní sílu, bezpečnost při práci a životní prostředí. A bez ohledu na to, jako, jaký to je stát, samozřejmě musíme mít eh, řádný monitoring. I té dohodě se Spojenými státy chceme mít nějakou takovou kapitolu, ale ještě nemáme žádnou konkrétní informaci. Řady zemí na světě ne, to nejsou plné demokracie. Ne, se snažíme vést dialog o lidských právech, nebo eh, tam vedeme rozhovory o různých otázkách a tam považujeme tedy obchod eh, za obecnější nástroj politiky. Proto také eh, chci spolupracovat velmi úzce s Federikou Moderiny, aby i ona to zohledňovala ve své kompetenci. Dohoda obchodu jedna, jeden způsob, jak to můžeme hodnocit, ne, můžeme jak zásadně změnit eh, tu situaci v oblasti lidských práv prostřednictvím obchodu, ale může to být součást celé té mozaiky. A my se teď budeme muset zaměřit na to, jak můžeme společně s ostatními, jako jsou mezinárodní organizace, nevládní organizace, další státy, jak můžeme eh, identifikovat ty problémy a dospět k eh, nějakému řešení, a aby to bylo závazné předtím, jenom než bychom jednostranně přistoupili k přerušení té dohody. Já si myslím, že to je konstruktivní postup, protože eh, to zohledňuje i zájmy těch lidí, kteří eh, by mohli eh, být nevýhodněni, pokud by došlo k přerušení té dohody. Měli bychom i v budoucnosti rozhledat tím, jak můžeme co nejvíce přispět k odřetelnosti našeho chodu. A paní Le Pen, mohu říci, bez ohledu, abych se vyjadřoval k té debatě, kterou jste měla s předsedou o tom dopisu, o kterém nic nevím, tak eh, vás mohu jistit o tom, že budete mít eh, přístup k více dokumentům na internetu například, co se týče těch eh, teroristů státy, ale také všechny dokumenty, ke kterým, jste minulosti, ke kterým v minulosti měla přístup malá skupina poslanců Evropského parlamentu, teď budou přístupné všem. A bude samozřejmě potřeba vyřešit ty technické prostředky, jak to bude fungovat, o tom musíme dále hovořit ale toto bude jeden ze způsobů, jaký můžeme ukázat vám a vašim voličům a občanům, které zastupujete, o čem se diskutuje, o čem se nediskutuje. A stejně tak eh, budou překládány pravidelné zprávy o pokroku jednání, abychom se ujistili o tom, že eh, je to dohoda, kterou české státy a Evropský parlament budou moci schválit, abychom nevědnávali něco, co potom bude jimi zamítnuto. Není to jenom retorické cvičení, ale je to skutečně něco, co by mělo vést k dialogu, ke komunikaci mezi námi, protože řada z vás se, eh, se o tom vyjadřovala. Jde o to, abychom měli pravidelnou komunikaci s vámi a s občany. I paní Rovold Eh, říkala, že já žiju na tom obláčku, tady někde v bublině bruselské. Já setkávám celou řadu občanů v různých zemích a já chápu jejich obavy, snažím se na ně odpovídat, ať už to je jednotlivě nebo jako, mm, když hovořím se zástupci různých organizací. A naprosto s vámi souhlasím a s těmi ostatními, že naše komunikace nemůže být jenom o podávání informací, ale o tom, že si vyslechneme to, co si eh, myslí naši občané, například té dohodě s Spojenými státy. A teď eh, k tomu nastoupila paní Reding, Vivian. Tessa, ten eh, mandát není veřejný, já doufám, že bude moci být Já jsem o tom hovořila s ministry, ti to podpořili, říkali, že se uznávají, že nejenom u TTIP, ale i o obchodu obecně bychom měli být transparentnější, takže se tady začíná trochu měnit mentalita a já je vyzvu k tomu, aby ten mandát zveřejnili, protože si myslím, že tam není nic, co by se mělo utajovat. Řada těch dokumentů o ty se je veřejných, ale ten mandát ještě pořád ne. Co se týče těch eh, referencí na eh, ochranu osobních údajů, my jsou to všechny členským státům se k tomu, ale ne všechny ještě vyjádřili. My rozhodně nechceme přijímat něco, co by ohrozilo ochranu osobních údajů v Evropě a také si nemyslím, že to do světy patří. Doufáme, že budeme mít eh, tu eh, eh, legislativu, která bude schválena tady v Evropské unii, která to bude opravovat, ale rozhodně se nebudeme pouštět do něco, co by mohlo ohrozit soukromé údaje v TISE. Takže to sice beru na vědomí a myslím si, že nikdo Eh, to nepovažuje za náš postoj. Eh, k Číně to je samozřejmě eh, velmi důležitý partner, je to obtížný partner, ale důležitý i tak. A já už jsem říkala, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak vést dialog s těmito novými ekonomikami. K investicím to ještě není uzavřené, snažíme se otevřít jejich Eh, trh eh, pro evropské investice. A až k tomu dojde, tak můžeme začít přemýšlet o tom, co s tím, protože myslím si, že ještě teď je přejít prostě, abychom hovořili o dohodě o obchodu s Čínou. Jde o to, jak eh, zvýšit náš podíl na trhu. Tady. I Tajvan je náš důležitý partner, i s těmi um, hovoříme o TISA a ISA a Minulý týden jsme dokonce s nimi měli seminář o službách, o tom, jak bychom eh, to mohli řešit. Tam řešíme různé technické překážky obchodu a tak dále. Takže se tím eh, zabýváme, ale víc asi eh, dělat teď nemůžeme rozhodně, ale máme pravidelný dialog. A Indie, Pan Campbell se na to ptal. Jak víte, my eh, s nimi diskutujeme už dlouho, ale v podstatě to bylo teď v posledních letech zmraženo. Ne ani tak kvůli Evropské unii, jako spíš to bylo rozhodnutí Indie. A z toho důvodu jsme v poslední době nepovažovali za nutné vytvořit nějaký plný vyjednávací tým. Na tom, že jsme konkrétně nevyjednávali. Ale pokud eh, oni teď změní svůj názor, tak Eh, se eh, na to budeme muset eh, podívat, ale vzhledem tomu, že teď žádná ta jednání neprobíhají, tak to někdo moc neřešil. Ale já bych přítel, kdyby naznačili, že se k tomu chtějí vrátit. A já se také s indickým ministrem mám za několik týdnů setkat. K malým a středním velkým podnikům, k tomu je také zvláštní kapitola v TTIP. A hlavně si myslím, že bychom měli podívat na to, jak může ta dohoda po, eh, prospět malým a středně velkým podnikům a jak jim můžeme pomoci. Na to se ptala paní Siku, no pan Siku, který se ptal, jak bychom mohli jim pomoci využívat ty nové příležitosti, které nabízí například dohoda s Jižní Koreou. A ještě k Číně, k tomu statutu tržní ekonomiky. Ta, to není úplně automatický proces, to je věc, eh, o které se budeme prioritně bavit v lednu eh, s ostatními kolegy. My máme určitá kritéria, která jsou technická a ta ještě nejsou splněna, to je jasné, ale musíme eh, v diskusi se o tom bavit a potom se k tomu určitě vrátíme i v diskusi s vámi. Ještě k obchodním nástrojům. Na radě minulý týden bylo evidentní, že to je totálně zablokované, bylo to téměř eh, eh, půl na půl. Italské předsednictví se hrdinsky snažilo najít nějaký kompromis, ale eh, vůbec se to nepodařilo. Já jsem jim samozřejmě říkala, že vy jste připraveni vstoupit do trialogu. Dnes jsem hovořila také Eh, s představiteli toho nadcházejícího lotyšského předsednictví, kteří slíbili, že se do toho chtějí ještě jednou pustit a pokusit se odblokovat tu situaci, ale je to velmi složitá věc, takže když budete mít nějaký nápad, jak eh, to odblokovat, tak určitě to všichni ocení. K Singapuru já beru na vědomí, co jste říkali. My jsme to vyjednávali jako jednu dohodu. A kdyby se to teď eh, rozdělilo na dvě části, tak by eh, to zase trvalo příliš dlouho, než by to mohlo stoupit v platnost a, a není to ani ten náš původní přístup. A eh, nechceme tak ani postupovat. My chceme, aby to byla ambiciozní dohoda, takže si myslíme, že by bylo škoda to od sebe udělovat, ale uvědomuji si, že se o tom teď diskutuje tímto způsobem v Evropském parlamentu. A uvidíme, jak to dopadne. Obchod od Lisabonu do Vladivostoku, i já jsem se to přečetla. Je to krásná vize. To rozhodně. Ale nemyslím si, že to je vize, která by se mohla uskutečnit eh, v dohledné době. Za prvé, my jsme teď eh, diskutovali eh, s Ruskem, jak víme, Eh, Rusko se rozhodlo okupovat eh, část nezávislého státu, ta situace se tam teď vyostřuje a teď s nimi vstupovat do nějakých obchodních jednání by asi nebylo úplně nejvhodnější. A čistě prakticky eh, ta celní unie Eh, ještě vůbec eh, nefunguje stejně, tak eh, ten stát není členem VTO a my už jsme předtím měli s Ruskem velmi komplikované spory ve VTO, které měly vliv na evropskou ekonomiku, takže to rozhodně není žádný jednoduchý partner, ale v budoucnosti doufáme, že by k tomu mohlo dojít. Je to krásná věc, ale ta politická situace k tomu v současné době nenahrává. A co se týče kritiky účetního dvora, o čem se hovořili dnes dopoledne, ano, komise samozřejmě prostudovala ty závěry. Některé ty metody se již podařilo změnit, to je zpráva, která se věnuje předešlém období, ale samozřejmě tady se to snažíme promítnout do našeho monitorovacího kontrolního systému, který by měl dohlížet na dodržování těch dot. To je diskuse, která už eh, proběhla. Euroazie, eh, možná že jsem to už částečně odpověděl, je zde v té kanadské dohodě. Je to tam a já jsem pevně přesvědčena o tom, že to, eh, jak řešíme jisté z té kanadské dohodě, je obrovské zlepšení v porovnání s tou současnou situací. A to je dohoda, která už je na stole a nebude se to rušit. Eh, co se stane u TTIP, jak víte, provádí se konzultace. Já se vám, nebo vám budu moci poslat zhrnutí za několik eh, dní a potom se k tomu můžeme vrátit na začátku příštího roku, můžeme se podívat na různé možnosti, jak dále postupovat v této oblasti, protože určitě víte, že to je něco, co členské státy chtějí mít v té dohodě, i Spojené státy to tam chtějí, ale předseda komise Juncker řekl naprosto jasně, že eh, se to bude muset eh, výrazně změnit porovnání s tou dnešní situací. TTIP obecně ano, eh, eh, z těch studií je celá řada, jsou různé, používá se různá metodologie. My eh, si myslíme, že se nám nepodaří přesvědčit všechny členské státy a Evropský parlament o tom, že je potřeba se angažovat Eh, v tom jednání se Spojenými státy, kdyby na tom něco dobrého nebylo. Proč bychom eh, mrhali tolika zdroji a eh, časem, kdyby jsme si nemysleli, že to bude prospěšné pro evropské občany. Já jsem přesvědčena o tom, že to přinese růst a investice, že se nám podaří vytvářet společné standardy mezi dvěma partnery, kteří jsou sice v mnoha věcech rozdílní, ale eh, tak máme hodně věcí společných. Eh, měli bychom se snažit odstranit ty tarify, překážky, otevřít nové trhy. Historicky to vždycky eh, bylo považováno za dobrou věc. Teď samozřejmě tady byly různé studie, které můžou ukazovat různé výsledky, ale myslím si, že naprostá většina těch studií, které máme, ukazují, že to bude pro Evropu dobré a my tomu věříme. Doufám, že eh, v jednání s vámi a s občanskou společností se nám podaří Eh, vyjasnit, o čem jednat chceme, o čem jednat nechceme a jak můžeme vyladit eh, konkrétně tu dohodu, aby to mělo co největší prospěch pro naše občany a pro naše podniky, ale ještě úplně jsme se do té fáze nedostali. Já doufám, že se to podaří eh, změnit velmi rychle, až budeme vést další rozhovory s Američany. A na závěr k Mexiku a k Chile. Děkuji, že jste mi to připomněl. A ještě Mercosur. Kdo se na to ptal? K Mercosuru chci říci, že ministři Mercosuru se dohodli na tom, že udělají další společnou nabídkou, tak aby oživili ta jednání. My to vítáme. My jsme se také dohodli, že ti naši vedoucí vyjednavači se brzy setkají, aby porovnali ty nabídky, aby zjistili, jestli to je, se sobě odpovídá. Podobné eh, zprávy přichází také z Brazílie a i to vítáme. Co se týče Chile, tak tady děláme něco podobného jako s Mexikem, ale ještě nejsme v tak pokročilé fázi. I ta dohoda s Chile se musí aktualizovat. My eh, se teď vyměníme dopisy kde se snažíme popsat, jaké jsou naše ambice, jak daleko chceme zajít my, jak daleko chtějí zajít oni, aby skutečně došlo k eh, důležité modernizaci. Pokud eh, eh vyjde najevo, že máme eh, eh, cíle, které jsou společné, tak se pustíme do těch jednání, ale nejprve se musíme ujistit, že jsme na stejné vlně předtím, než se do toho pustíme. Japan, yes. Uh... Japonsko, ano. Děkuji. Eh, pořád ještě s Japonskem máme několik nedořešených věcí, výběrové řízení, netarifní opatření, geografické označování a obchodování se zbožím. To ještě není vyřešeno, takže hodně nedořešených problémů, ale jedná se v pozitivní atmosféře a jde jim o pokrok. Já vím, že tento víkend budou volby, uvidíme, jaký bude výsledek, eh, zdali dojde ke výměně ve vládě, tedy i vyjednavačů pokud ne, tak víceméně pokud tam bude stejný tým, tak je zde vůle pokračovat na začátku příštího roku a samozřejmě obsah je důležitější než načasování, ale je zde realistická vize dokončit to do konce příštího roku nebo začátkem roku 2016, ale samozřejmě to budeme vám referovat. Já jsem to zmínila, není to automatické řízení, máme určitá kritéria, podle kterých se to odvíjí, takže o tom budeme v komisi diskutovat na začátku příštího týdne a přijmeme nezávislé rozhodnutí. Dobře, děkuji Cecílie, ano. To je začátek, pouhý začátek vynikajícího přátelství a e, vynikající spolupráce a já doufám, že se budete vracet k nám do výboru a děkuji a hodně úspěchu. Be quiet, please. We are continuing our... Prosím, oklid, pokračujeme. Pan Leichfried, formální procedurální poznámka, prosím. Pane předsedo, děkuji. Já mám pocit, že komisařka eh, sice nezodpovídá za situaci tady v sále, což je správné, ale já opět tedy znáším otázku, kdy bude možné abych třeba já mohl jít do té místnosti a já bych tam chtěl jít zítra v 10 hodin dopoledne. A e, takže uvidíme, co se děje. So, ja, liebe Kolleginnen Kollegen, das ist natürlich ein seriöse Milí kolegové, milé kolegyně, to je samozřejmě naprosto zásadní a závažná otázka. Já jsem dneska dopoledne na zasedání koordinátorů docela podrobně hovořil o jednáních, o transparentnosti. Eh, informoval jsem vás o těch jednáních a rád to na tomto místě ještě jednou zopakuji. Za prvé jde o to, že dokumenty z evropské strany po jednání, po té, co tedy byly předloženy, budou tedy zveřejněny po té, co budou předloženy americké straně. Eh, tento příslip jsme dostali eh, nejpozději 1.1., tedy všichni budete mít k dispozici dokumenty, které byly předloženy Spojeným státům. Najdete je na internetu. Za druhé, chceme zajistit, a to v podstatě byl vždycky požadavek parlamentu, chceme zajistit, aby všichni poslanci měli přístup ke všem dokumentům. Stará komise se tomu bránila velmi eh, přísně a diferencovala mezi několika málo poslanci, kteří měli přístup k všem dokumentům. V tuto chvíli je to 13 poslanců a potom byli další poslanci, e, e, kteří případ od případu e, měli eventuálně také přístup k těm dokumentům. Těch bylo celkem 28. A nyní tady musíme nějak zorganizovat tu transformaci, ten přechod. Já si myslím, že jedna věc je nepřijatelná. A sice to, aby náš sekretariát, stejně jako doposud, eh, rozdával eh, papírové kopie všem více než 700 poslancům. To totiž není možné čistě z technického hlediska. A proto tedy se musíme nějak zamyslet nad tím prvním krokem, eh, vytvořit nějaký IT systém, kde by tedy každý poslanec měl k těm dokumentům přístup v elektronické podobě. To znamená, že náš první požadavek zní, aby to nebylo pouze těch 28 eh, poslanců, kteří mají omezený přístup, ale aby okamžitě eh, měli přístup ke všem dokumentům všichni členové výboru INTA a také další výbory, které se tímto eh, tématem zabývají a nemusí to tedy e, být odvozováno z rozhodnutí komise. Já si myslím, že něco takového můžeme realizovat poměrně rychle. A tím také vyřešíme problém e, čítárny a pana Leichtfrieda. V tuto chvíli probíhají technická jednání, musíme tedy zajistit, abychom splnili eh, technické předpoklady, aby tam tedy bylo dostatek lidí, byl dostatek lidí. Nicméně si myslím, že to rychle zvládneme, tak abychom i v tomto bodě můžeme, mohli říci, že nejpozději prvního první eh, bude eh, že tedy prvního první bude tento problém vyřešen, to znamená, že nejpozději k tomuto datu bude každý člen výboru INTA mít přístup k těm dokumentům. A nyní tedy pokračujeme bodem číslo 11 protože ministr obchodu z Ekvádoru na tento bod čeká již velmi dlouho. Jde o stabilizaci sazební situace v Ekvádoru, protože e, Ekvádor ztratí svůj statut, ale Zároveň tedy přistoupí k dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru. To znamená, že mezi tím bude určitá mezera, kde by, kde by Teoreticky tedy musely být navýšeny sazby, což by bylo byrokraticky velmi náročné. A proto pan zpravodaj navrhl, že tedy e, předložíme velmi rychlé řešení, nicméně je tu drobný problém právní povahy. Jde tedy o prováděcí akty, akty v přenesené působnosti, do jaké míry je možno je tady použít. My jsme tím pověřili právní službu a právní služba podpoří názor parlamentu, to znamená, že v tomto případě eh, to tedy budou delegated acts a já tedy předám slovo panu zpravodaji. Milí kolegové, milé kolegyně, děkuji vám za spolupráci a také za nejrůznější poznámky a pozměňovací návrhy k této zprávě, k návrhu zprávy. Eh, už jsme o tom diskutovali minule a proto to nebudu celé znovu opakovat a okamžitě eh, tedy přejdu k věci. Nebudu opakovat tu zás- ten zásadní úkol, který stojí za eh, tímto, touto zprávou. Jde tedy o to, aby se zboží z Ekvádoru nadále dostávalo na evropské trhy. Hovořili jsme o tom, že je to velmi ožehavá záležitost z hlediska času, že to velmi spěchá a proto jsem tedy rád, že ehm, ministr obchodu a další zástupci ekvádorského obchodu jsou ehm, mezi námi. Kromě toho jsou tu dovozci a obchodní partneři z EU, kte, kteří tedy působí v rámci obchodních vztahů s Ekvádorem. My jsme tedy e, spolu byli v kontaktu a hovořili jsme o tom, co pro nás vlastně znamená ten harmonogram, který máme e, zadaný, který máme před sebou, co to konkrétně znamená pro e, Ekvádor, R. Co to znamená pro zúčastněné strany, obyvatelstvo Ekvádoru, a, ale co to znamená také pro evropské občany? Domluvili jsme se na tom, že naše, na naší dnešní schůzi se tedy uh, vyjádříme k pozměňovacím návrhům a k navrženému kompromisu, tak abychom o tom mohli hlasovat již zítra. To znamená, že já navrhuji výboru, ať už, ať už to hlasování dopadne jakkoliv zítra. Já jako zpravodaj vás prosím o to, abychom okamžitě přistoupili k oficiální konzultaci s radou, tak abychom tedy ten harmonogram, tu časovou osu, která je zadána, a která e, počítá s tím, že od 1.1.2015 už Ekvádor tady nebude moci využívat ten výhodnějších podmí- těch výhodnějších podmínek, e, celních podmínek. A to samozřejmě pro Ekvádor představuje ekonomický problém. A proto tady musíme tuto otázku e, projednat velmi rychle. Já jsem o tom hovořil také s italským předsednictvím, tedy s radou, a i předsednictví souhlasí s tím, že bychom tedy se pokusili eh, dosáhnout dohody v prvním čtení, tak abychom co možná nejdříve mohli eh, vyjednat eh, ten definitivní text, definitivní podobu textu a v plénu bychom o tom mohli hlasovat v únoru v lednu na, ve výboru, eh, v plénu eh, v únoru, to znamená, že by to potom mohlo vstoupit v platnost. Takto jsme se na tom domluvili. My jsme eh, právě měli slyšení s paní Mamstromovou a při této příležitosti jsme hovořili mimo jiné i o situaci na východě. Hovořili jsme o tom, že cena ropy klesá, A to samozřejmě doléhá i na ekvádorskou ekonomiku. A proto je pro Ekvádor velmi důležité, aby tato celní zvýhodnění platila i pro 1. lednu roku 2015, aby tedy tato zvýhodnění mohly využívat do té doby, než se tedy eh, přistoupí eh, k obchodní dohodě mezi EU, Kolumbií a Peru. To znamená, že my jsme tady stanovili eh, období do uplynutí šesti měsíců od vstupu protokolu o přistoupení v platnost, maximálně do 31. prosince roku 2016. Nikdo z nás neví, jestli dodržíme přesně toto období a co se tedy stane 1. ledna roku 2017, pokud se nám to nepodaří. To znamená, že já vás chci pouze upozornit na to, že ta situace je nejistá a to i z toho důvodu, že provádění takovéto dohody o volném obchodu zase vyvolá určité otázky a diskuze. A to nejen tady na evropské straně, ale také na ekvádorské straně. A já si myslím, že pozice našeho eh, výboru vždycky spočívala v tom, že chceme, aby naše obchodní vztahy s eh, partnery byly eh, prediktibilní, předvídatelné a aby tedy jak my, tak partneři mohli vycházet z určité jistoty. Musí to tedy být pozitivní, musí to mít pozitivní dopady jak pro občany Ekvádoru, tak pro občany našich 28 členských států. E, to znamená, že já jsem předložil návrh zprávy. E, v popředí je otázka aktů přenesené působnosti, to znamená, že my jako parlament, e, jako legislativní orgán, stejně jako rada, máme mít možnost řešit otázku Eh, přerušení, pozastavení. Eh, spadá to tedy do kompetence legislativních orgánů a já doufám, že se to setká s většinou v našem výboru. My jsme se stínovými zpravodaji v minulých týdnech o tom vedli velmi eh, důslednou intenzivní diskuzi a já jsem velmi zajímavý, velmi zvědavý na to, jak se k tomu dnes postaví stínoví zpravodajové a jak dopadne to hlasování. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. Eh, děkuji, pan Fisas Excela. Eh, děkuji zpravodaji, děkuji Helmutovi. Naše frakce se tedy snažila zohlednit veškeré zájmy ekonomické, politické, ústavně právní a v posledku jsme se tedy rozhodli, že budeme souhlasit s textem, který navrhla komise, to znamená, že jsme proti všem předloženým pozměňovacím návrhům. A sice proto, že chceme mít na stole návrh, který tedy dobře vyřeší tu současnou eh, celní situaci. Kromě toho jsme si vyžádali stanovisko právní služby rady, eh, které se týkalo eh, použití aktů přenesené působnosti a v podstatě je ospravedlnilo pro tuto situaci. Je třeba vzít do úvahy, že právní služby, rad, právní služby, služba rady dospěla k jiném závěrům a teď je důležité si říct, jaký je ten adekvátní nástroj, který eh, se měl přijmout v těchto případech. Zde hovoříme o dočasném nařízení, proto abychom splnili konkrétní podmínku jed, nebo eh, okolnosti jedné země, která potřebuje tuto preferenci. Je třeba vzít do úvahy tyto faktory a je třeba, abychom byli v souladu s podobnými nařízeními, která byla přijata jako vůči Pákistánu, Ukrajině nebo Moldavsku. A všechny tyto argumenty a další podmínky a harmonogram, který bude adaptován, tak to vedlo k tomu, že moje frakce podpoří jeden z pozměňovacích návrhů zpravodaje a v každém případě chci mu poděkovat za úsilí, které vyvinul v této věci. Ale v tomto konkrétním případě. Já myslím, že je třeba eh, si uvědomit další politické a komerční úvahy. Přijetí některých pozměňovacích návrhů parlamentem, to by mohlo vést k odsunu o dva měsíce, k průtahům, anebo dokonce o tři až čtyři měsíce by se to mohlo protáhnout podle výsledku trialogu. Je jasné, že unilaterální preference se budou aplikovat retroaktivně tedy na rok 2015 tím, že se to bude moci, moci vrátit těm dovozcům, kteří za to zaplatí nejprve a půjde tedy o 24%, ale je zde určitá nejistota, která se týká těchto částek pro dovozce Eh, především pokud jde o ty částky, které by byly vraceny případně a to by mohlo vytvořit negativní klima s dopady na ekvádorskou eh, mm, ekonomiku. Je důležité, že řada dovozců bude muset zaplatit 24% navíc za zboží a co udělají? No obrátí se na jiné trhy, na jiné eh, země se obrátí a v podstatě mm, potom e, možná se vrátí na tento trh po té, co bude přijato nařízení. Zde tedy komise by měla udělit toto preferenční zacházení a navíc zde máme pozměňovací návrhy, které byly předloženy a ty významně některak nemění meritum věci a já si myslím, že nejlepší pomoc Ekvadoru je právě, že budeme pracovat na tom, abychom urychleně přijali nařízení, návrh nařízení a e, proto mm, bychom tedy chtěli zamítnout všechno, co toto spozdí. Děkuji a nyní za sociálně demokratickou frakci eh, promluvím já jako stínový zpravodaj. I my máme pocit, že je potřeba rychle jednat, je to nepochybné, nechceme tady eh, žádné vákuum. Na druhé straně je naprosto jasné, že nechceme vytvářet precedenční případ. Precedens, pokud jde tedy vzdávání se práv parlamentu a proto eh, Stejně jako u všech jiných legislativních aktů nám jde o to, že pokud eh, tady vznikne eh, nějaký takovýto legislativní dokument, že budeme tedy eh, požadovat aktiv přenesené pravomoci. My jsme tedy právě vedli třístraná jednání o externích statistických údajích což je samozřejmě z legislativního hlediska velmi citlivá záležitost. Nicméně v této souvislosti eh, jde o to, že pokud vzniká nějaký legislativní dokument, tak by měl být toho účasten parlament v rámci aktu přenesené pravomoci. To znamená, že budeme s tímto návrhem souhlasit, ale s tím jednoznačným omezením, a já jsem to už dneska řekl ekvádorskému ministrovi, eh, že eh, pokud by se to mělo protáhnout, tak bychom okamžitě začali jednat s radou, tak abychom zajistili, eh, že se to nebude protahovat, že tady nedojde ke spoždění. Eh, takže nyní má slovo pan Padiu, prosím. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Děkuji, pane předsedo. Course, in favor... Skupina EKR je obecně pro návrh komise. My si myslíme, že je potřeba vyplnit ty mezery které tady přetrvávají z té doby, kdy Evropská unie měla 15 členských států. S tím tedy žádný problém nepanuje. My jsme obecně pro rozšiřování zón volného obchodu, kde je to možné. Jsou tady ale trošku menší problémy, se zítřejším hlasováním. Za prvé je to kompromisní eh, návrh 1 a 2. My si nemyslíme, že bychom tady měli zavádět něco, co by umožnilo někdy pozdějšímu datu protekcionistická opatření, která by potom vedla ke snížení dovozu. A omezila um, příležitosti pro evropské podniky. Takže nic takového by nemělo se dostat do eh, naší zprávy prostřednictvím těchto pozměňovacích návrhů. Tady je například eh, citát, že eh, Ekvádor by neměl přestoupit žádným poplatkům nebo zdanění nebo k podobným opatřením a návrhu se tam vypuštění slova opatření. Tom, ale si myslíme, že by to někdy mohlo vést k zavedení opatření, která my bychom zase tak nevítali. Že to je jeden problém a ten další se týká aktu přenesené působnosti. A už tedy o tom byla řeč. Stanovisko právní služby parlamentu říkají, že je to správné, zatímco právní služba Rady a komise, pokud vím, eh, k tomu mají opačné eh, stanovisko. Myslím, že teď není eh, hodná doba pro nějaké institucionální rozmíšky a proto jsme připraveni podpořit stanovisko komise v této věci tolik od nás, ale obecně jsme velmi pro e, tuto zprávu a pro to, aby Ekvádor přestoupil k takové dohodě o volné obchodu, kterou už eh, Evropská unie má s Kolumbií a s Peru. Pan Timosa? Děkuji. Eh, já se omlouvám, pane Šolci ale liberálové jsou toho názoru. A už můj kolega to říkal. Budu používat jazykem, který použil pan Fisas. Takže stručně, myslíme si, že eh, volný obchod Eh, to je jediný potenciál, který má Evropská unie pro ekonomický růst po krizi, po zadluženosti a v mm, podstatě my potřebujeme otevřít trhy, máme zde manevrací prostor ve veřejném sektoru a proto liberálové zítra budou hlasovat proti všem těm pozměňovacím návrhům, poněvadž máme za to, že je zde riziko, jasné riziko, Eh, že by se mohl spozdit, eh, spozdit tato dohoda a její účinnost, tedy proto budeme hlasovat proti vašim pozměňovacím návrhům a doufáme, nebo děkujeme za všechnu eh, tu práci, která skutečně byla vynikající. Děkuji. Thanks a lot. Uh, shadows from Za zelené, za FDD tady hezčí nový zpravodaj nejsou, ani nežádali slovo, takže dám slovo komisi jestli chtějí, pan Jergensen. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. My naprosto chápeme přání parlamentu nebýt překvapen při provádění tohoto nařízení a mohu vás všechny ujistit o tom, že i kdyby parlament eh, přistoupil na návrh komise, tak eh, slibujeme, že budeme tak transparentní, jak si budete přát a budeme vás informovat o všem potřebném. Děkuji. Tak transparentní jako obvykle. A nyní mám tu čest, že mohu dát slovo ekvádorskému ministrovi na několik minut, pokud nám chce něco říct. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych při této příležitosti hovořil mateřštinou. Velice stručně. zaprvé je to velká čest, že jste mě pozvali sem do Centra evropské integrace my, kteří jsme měli to potěšení eh, poznat evropskou historii a studovat eh, komunitární právo, i viděli jsme za předsedy Santera, jak pokračovala ta integrace. Chci připomenout, že to je podobný eh, proces teď, vlastně tento týden v Jižní Americe, Evropská, tedy pardon, Jihoamerická unie vlastně Eh, vytvořila eh, v Kvitu svoji hlavní eh, úřadovnu a to vlastně bude takové centrum jeho americké integrace a já doufám, že do budoucna se posílí potom vztahy mezi našimi dvěmi uniemi. A ti, kteří jste mm, hovořili přede mnou, tak řekli v podstatě vše, co bylo třeba říci. Pro nás je to nutnost eh, eh, v podstatě mít tento mechanismus. Potřebujeme to naléhavě ze zmíněných důvodů. Evropská unie je hlavní trh pro eh, většinu produktů, komodit, ne neropných produktů, které se vyváží a v podstatě jsou to produkty, kde bychom těžko nalezli náhradní trhy. Takže my závisíme na Evropě vlastně a veškerá naše nabídka hlavních komodit, které vyvážíme, vyvážíme, vyvážíme do Evropy a v podstatě teď je to pod tím eh, obecným systémem preference plus a tudíž je to pro nás nutnost a chci zde zúraznit, ten, kdo by eh, na tom tratil z krátkodobého pohledu, to jsou mikropodniky, malé podniky, střední podniky z Ekvádoru. Eh, eh, to by byly tedy ta družstva zemědělců třeba. To jsou ti, kteří především vyváží prioritně, privilegovaně vyváží na evropský trh a to především prostřednictvím tzv. fair trade. Chci vám všem připomenout že my v podstatě jsme eh, v takovém řetězci a ten řetězec se nekončí v Pacifiku, to jde přes Atlantik do Evropy. A zde eh, se mnou je řada evropských eh, podniků, které jednají, které kupují v Ekvadoru, protože Ekvador v podstatě i vyrábí kvalitní produkty, které jsou sociálně zodpovědné, tedy které i doplňují evropskou produkci a z těchto důvodů tedy jsou to výrobky hodně žádané spotřebiteli zde v Evropě. Takže my nejsme země, která prodává levné výrobky, nekvalitní. Ne, naopak kvalitní a my eh, tedy eh, eh, potřebujeme, aby dveře našim podnikům byly otevřené. Zde chceme poděkovat panu Šolcovi za vynikající práci a také i chceme i e, apelovat na vaše pochopení, e, protože vy teď máte přijmout rozhodnutí a jak jsem řekl, my musíme mít rovnováhu a je třeba respektovat i samozřejmě práva Evropského parlamentu, které má, e, když tedy jedná s dalšími subjekty, jako s radou nebo s komisí, ale prosím, prosím, vezměte do úvahy to, že je to nutné a že naše podniky, naši zaměstnanci potřebují tento mechanismus velice naléhavě. Děkuji. Ganz herzlichen Dank, Herr Minister. Děkuji, pane ministře. Myslím si, že naléhavost eh, této záležitosti je všem zřejmá. Samozřejmě, že bychom mnoha problémům byli bývali předešli, kdybychom eh, vás tedy zahrnuli do té dohody s Kolumbií a Peru. Ale ať už je tomu jakkoliv, eh, mohu vás ujistit, pane ministře, že eh, tedy učiníme všechno pro to, abyste se nedostali do toho váku, aby tady nevznikla ta mezera. Helmute, velmi, velmi krátce. Děkuji, Bernte. Já začnu tou poslední poznámkou. Všichni jsme si vědomi toho, proč Ekvádor tehdy eh, nenásledoval Kolumbii a Peru. A eh, je to otázka, kterou řeší Ekvádor i nyní v souvislosti eh, s přístupem k té dohodě a s tímto nařízením. Otázka, o které jsme hovořili minule, by měla zaznít i dnes. Samozřejmě, že musíme vést i obecnou diskuzi v obou oblastech Musíme tedy zohlednit tu obecnou diskuzi, jak v Ekvádoru, kde se také vejdo, vedou velmi intenzivní diskuzi o tom, jestli taková dohoda má vůbec smysl. A musíme mít e, zájem, nebo musíme se zamyslet také na tom, nad tím, jaké dopady to má na evropské občany. To znamená, že si musíme uvědomit, že ty akty v přenesené pravomoci jsou takový demokratický nástroj, a díky tomu tedy budou mít možnost všichni se do toho zapojit. To znamená, že to bude velmi eh, transparentní, bude mít možnost eh, to sledovat veřejnost, eh, na rozdíl třeba o té dohody TTIP, kde tomu zatím tak nebylo. To znamená, že si myslím, že je velmi důležité to stanovisko právní služby Evropského parlamentu, která řekla, že je to tedy eh, individuální, že nemůžeme všechny dohody, eh, například i s Palestinou, Ukrajinou a dalšími zeměmi posuzovat stejně. Myslím si, že bychom tedy měli zohlednit obč- eh, zájmy občanů Ekvádoru i evropských občanů a mm, na tomto základě o tom rozhodnout. Dobře, takže tento bod tímto uzavírám a zítra v 10 hodin o tom budeme hlasovat. Děkuji a tím se dostáváme k bodu číslo 12, kde půjde o autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku. Už jsme o tom diskutovali, máme k tomu deset pozměňovacích návrhů, které přišly a já tedy předávám slovo panu zpravodaji Sorinovi. Já to eh, řeknu velmi stručně, strukturovaně, spíše to chci řeknu ostatním. Tady jde o to, jak přidělit Moldavsku v kontextu již stávajících autonomních obchodních preferencí. Tři další eh, oblasti jsou to jablka, švestky a hrozny. 10 tisíc eh, tun u hroznů a švestek a 40 tisíc tun jablek. My jsme dostali několik pozměňovacích návrhů, včetně Marine Le Pen, a já bych to chtěl rozdělit do čtyř kategorií a rád bych to tedy pojal Eh, kategorii po kategorii. Ve první skupině je jeden pozměňovací návrh, číslo jedna, který říká, že pokud to schválíme, tak nějakým způsobem tím budeme schvalovat i to úsilí Moldavska o to stát se jednou členem EU. Ale my tady mluvíme o švestkách a ruškách, ne při velkých množstvích, vůbec tady nejde o přidružení Moldavská k EU, ani nemluvíme o, to už vůbec ne o členství. Jednání Moldavska o budoucím vstupu se ještě rozhodně nedostalo do fáze, kde by bylo možné hovořit o vstupu. Ty obecné preference Eh, politických stran v Moldavsku jsou naprosto legitimní, ale já chci ujistit všechny o tom, že tady bude vždycky připomenut 28 národních bet, eh, nebo 28 českých států, které budou připraveny vetovat eh, něco takového, případně vetovat, až jednou ta jednání začnou, každou z těch kapitol, které se bude vyjednávat a případně ještě budou mít možnost vetovat ten eh, konečný vstup. Takže rozhodně se nemůže najednou stát, že by díky tomu nějakým skrytým způsobem se Moldavsko mohlo zadními vrátky dostat do Evropské unie, až bychom si toho všimli. Je to tady o jablkách, švestkách a roznech a jde o to, že několik chudých zemědělců díky tomu se trošku polepší, zvlášť teď, co byli tak poškozeni tím ruským embargem. Druhá skupina pozměňovacích návrhů 4, 5, 6 a 7 a 8 v podstatě odmítají různým způsobem ty e, ústupky. Říkají, že bychom to neměli, tyto dotečné preference Moldavsku udělit. Potom jsou tady návrhy 2, 3, 9 a 10 Žádají komise, aby přežitelila, jestli Moldavsko dotržuje pravidla o, vstupu, o přístupu na evropský trh. To vystřelání by mělo začít co nejrychleji podle těch návrhů, ale vás je určitě o tom, že to původní nařízení, které se teď mění, má ustanovení o přerušení platnosti takovýchto preferencí, pokud by Moldavsko nedržovalo pravidla o původu. Takže to by komise musela eh, mít nějaké doklady o tom, protože v normálním právním státě nemůžete jen tak eh, rozhodnout bez nějakého zdůvodnění. A potom tam je ještě zvláštní článek eh, obsající pojistku, že pokud by došlo k rychlému nárůstu dovozu z nějakého státu a pokud by to vedlo k poškození evropského trhu, tak potom je tady možnost jak zasáhnout. Toto jsou velmi malé kvóty, eh, které eh, sám rumunský trh zvládne eh, absorbovat, takže bychom si neměli z toho dělat obavy. Ani paní Lepen by si z toho neměla dělat obavy, že bychom to nezvládli. A potom je tady pozměňovací číslo 7, který chce, aby došlo k úpravě celního kodexu což je technicky správné, ale je to zbytečné, protože již to je pokryté návrhem eh, komise. Pravděpodobně ten úmysl, který tím skrývá, je to, že eh, v případě přijetí takového pozměňovacího návrhu bychom potom museli vést trialog a vedlo by to k zdržení. Myslím si, že kdybychom všechny ty návrhy přijali, tak bychom zamítli eh, tyto kvóty a zatáhali bychom velmi seriózní šetření eh, Moldavska, což mi přijde trošku surreální v tomto případě. Proto bych vás chtěl velmi vřele vyzvat k tomu, abyste s tím souhlasili, protože si myslím, že je to založeno na zdravém rozumu, abyste odmítli ty pozměňovací návrhy, těm bychom to nařízení přijali, tak jako navrhuje komise. Možná, že bychom měl také připomenout, že rada tedy výbor pro volný obchod, to eh, svůj postoj také eh, přijal bez eh, pozněvacích návrhů a i dokonce výbor pro zemědělství, který je jinak velmi skeptický k takýmto věcem, to přijal bez pozněvacích návrhů a bylo to 35 ku 5 ve prospěch toho hlasování proběhlo nezaplněno, takže si myslím, že všechny okolnosti jsou na snadě pro to, abychom hlasovali pro návrh komise bez změn. Děkuji vám. A teď dávám slovo panu Winklerovi jako stěnovému zpravodaj. Děkuji vám. Nejprve mám jednu úvahu, potom eh, konkrétně k těm pozměňovacím návrhům. Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi také za to vysvětlení. Chtěl bych připomenout, že tento výbor v minulosti také přijímal opatření, která již měla na pomoci obchodu mezi Moldavskem a Evropskou unii. Několik kolegů se ptalo, včetně pana Šolce, jestli ta opatření měla nějaký pozitivní dopad. To je důležitá věc. Já jsem se včera setkal se velvyslance Moldavska tady v Bruselu a on mi řekl, že eh, došlo k vývoji v oblasti vinařství v loňském roce, že my jsme udělali obchodní precedence i na dovoz vína z Moldavska a vyslanec mi říkal, že tam teď hledají nové technologie, aby se mohli přizpůsobit na ten vývoz do Evropy. Tím reaguje na některé z těch obav, které tady zazněly. Jinak, jsme pan zpravodaj slyšeli, dostatek informací e, eh, e, eh, se vozňacích návrhů s tím, že tam všude bude minus. Děkuji a teď pan Sadajem. Pan Zahradil, pardon. Děkuji vám. My chápeme, že je to eh, výjimečné opatření. A je to také vyjádření naší solidarity nebo přátelství s Moldavskem. Je to máme omezené v svém rozsahu, týká se pouze tří produktů a většinu z toho pravděpodobně eh, půjde na trh jenom jednoho státu. A když se nestěžuje tento stát, tedy Rumunsko, tak si myslím, že bychom asi s tím neměli nesouhlasit. Takže my jsme pro eh, to, co říkal pravodaj a komise a budeme hlasovat proti všem pozměňovacím návrhům, které se nějakým způsobem snaží tento návrh zamítnout. Thanks a lot, the liberals are not here. Právě tady nejsou, takže Helmut. Děkuji, pane předsedo. Já to také řeknu velmi stručně. My se připojeme k tomu, co nám říkal pan zpravodaj o změně toho nařízení o obchodní preferenci a sdílíme jeho hodnocení. Nicméně chtěl bych ještě poukázat na to, že v budoucnosti bychom se měli zamyslet nad tím, do jaké míry by mohlo dojít ke změně do produktového řetězce v Moldavsku na základě rozhodnutí, která jsou přijímána tady. Netýká se to pouze dovozu zemědělských produktů z Moldavska do Evropské unie, ale mělo by to také přispět k tomu, aby Republika Moldavska vytvářela produkty s vyšší přidanou hodnotou. Děkuji, zelení tady nejsou. A teď paní Le Pen. No, pane zpravodaji, nejprve k té vaší argumentaci ohledně eh, eh, problému eh, eh, práva pozměňovat, eh, takže přece to je demokratický eh, problém. Ano, co mě šokuje, že pokaždé, když já vás slyším, tedy všechny vás, tak eh, slyším, že hovoříte o tom, že musíme chránit zájmy moldavského lidu. No, eh Možná to je určitá cesta, ale málo kdy hovoříte, že byste chtěli chránit zájmy evropského lidu, ale přece my jsme tady kvůli tomu, abychom hájili zájmy evropského lidu. Samozřejmě já cítím velké přítav, přátelství vůči Moldavsku, ale přece naše práce je konkrétně eh, eh, tedy eh, nedělat problémy našim lidem. Hmm, vy ho, hovoříte někdy o výjimečných opatření, jindy jsou to náhalá opatření, někdy se eh, apeluje na naše city a já bych řekla, že eh, to jsou takové malé potůčky, ze kterých je nakonec velká řeka. A to znamená, potom uděláme takovou dohodičku tam či onde a nakonec na sebe vezmeme to riziko, že vytvoříme problémy našim zemědělcům. Tady eh, mně se nelíbí v tomto textu dvě věci. Za prvé, a to je důvod, proč jsem předložila pozměňovací návrh Nepochybně situace Moldavska bohužel se eh, podobá Ukrajině v krizi. To vidíme jasně. Mm, tady máme strany, které se dívají směrem eh, eh, na západ, ty jsou tedy zase v opozici proti těm, kteří se dívají na východ a mm, samozřejmě my se snažíme nějak přidružit Moldavsko k nám, k Evropské unii a mm, zde ale to mohou být dvě odlišné cesty, kterými se chtějí ubírat a vy říkáte. No, ale já musím tedy eh, eh, konstatovat, že Eh, volný obchod eh, v podstatě eh, by se měl i, mm, by měl být cestou k nějaké politické konvergenci. To se většinou říká, ale já myslím, že tady není žádný prostor pro nějaké nové rozšiřování. Již dlouho komise a Evropský parlament směšuje tyto dva koncepty, které jsou odlišné. A nakonec druhý velký důvod, a to je pravda, že to je hlavně na čem já trvám, je zde velký problém našich zemědělců. Vůbec eh, jim eh, klesly rapidně ceny kvůli sankcím a protisankcím mezi EU a Ruskem. A mm, to jsou naši zemědělci, které třeba podpořit a my přece vůči nim máme odpovědnost. A mně se zdá, že vůbec není vhodné teď v době krize zemědělství, a skutečně jsme uprostřed zemědělské krize, tak přece není vhodné, abychom sem ještě tahali nějaký dovoz navíc, odkudkoliv. A tedy eh, předložit pozměňovací návrh, abychom hm, požádali vyšetřování, hm, o prošetření, no tak přece to eh, eh, já si myslím, že to není nějak extravagantní požadavek. Přece tady jde o to nevytvářet problémy navíc našim zemědělcům. Děkuji a komise. Kdo zastupuje komisi? Děkuji, pane předsedo. Nejprve já chci poděkovat eh, za vynikající práci zpravodaje a fiktivních stínových zpravodajů, kteří dobře schrnuli mm, cíl a skutečně ano, Eh, vyšetřovací eh, opatření, eh, vyšetřování buď tedy v podvodu nebo dovozu, které by mohly ohrozit náš trh, to již figuruje v tom základním nařízení, takže ten pozměňovací návrh nemá žádnou přidanou hodnotu. A pokud jde o ty dva argumenty paní Lepenové. Za prvé, E, to znamená ty neschody v Moldavsku. Já chci připomenout, že nic, nic v té asociační dohodě, ani v dohodě o volném obchodu, který Moldavsko podepsalo, nebrání Moldavsku si e, ponechat e, vztahy ekonomické i obchodní se všemi partnery, se kterými Moldavsko má ty privilegované obchodní dohody, včetně Ruska a včetně tedy společenství nezávislých států, jak se tomu říká. A jediný problém je, že Rusko to vidí jinak, poněvadž Rusko eh, skutečně přijalo eh, opatření v podobě ambarga eh, mm, mm, mm, pod tedy záminkou fitosanitárních problémů a to kvůli tomu, že Moldavsko podepsalo dohodu o přidružení s EU. A za druhé, pokud jde o problémy evropských zemědělců, zde musím připomenout, že eh, ta množství, o která jde, jsou zanedbatelná ve světle velikosti trhu 0, 8% eh, jablek. Kdyby tedy 100% jablek z Moldavska se sem eh, vyvezlo, eh, tedy všechna jejich jablka, kdyby se vyvezla, tak to 0,8%, u jablek 0,4% u švestek a 1% hroznů. Takže to není problém pro naše zemědělce, ale třeba se na to podívat z pohledu Ruska. Rusko tedy především zakazuje naše dovozy a takže e, tam je třeba hledat ten protekcionismus. Děkuji a zpravodaj. Ano, děkuji. Takže tady je jeden bod, e, kde skutečně já souhlasím s paní Lepenovou. Jsme tady proto, abychom pracovali pro naše evropské spoluobčany a také i pro evropské zemědělce. Já jsem byl šéfem kabinetu komise pro zemi, komisaře pro zemědělství a já jsem eh, skutečně vehementně eh, chránil francouzské zemědělce také. A v tomto případě ale tady není žádný skutečný rozpor, protože Rumunsko například, Rumunsko tento rok vy, mm, eh, vyprovokovalo o 20% méně jablek a Moldavs Moldavci jsou schopni nahradit pouze eh, malinkou zanedbatelnou část, takže to ani neohrozí náš trh a a eh, nemluvě o evropském trhu a nemluvě o italském či francouzském trhu, ale i kdyby, i kdyby tam byl malý vliv na evropské ceny, malý dopad na evropské ceny, tak máme zájmy, které jdou dále Eh, eh, eh, mm, protože Tady nám jde o stabilitu jako Moldavska, je to symbolické gesto, protože ty, ta množství jsou zanedbatelná. Ale kdyby došlo k dopadu na cenu, no tak já myslím, že to bude zanedbatelné, protože jde o to stabilizovat eh, tuto eh, zemědělskou eh, společnost nebo zemědělské obyvatelstvo, hm, protože to je důležité. Přece i v Moldavsku působí evropské firmy, je musíme bránit, máme tam i bezpečnostní zájmy na hranicích s Moldavská proti migraci přes Moldavsko a tak dále. Takže skutečně eh, za minimální úsilí eh, to stojí a přece to je náš evropský zájem. My uděláme gesto, které by mohlo být zajímavé, ale skutečně nás to nebude stát skoro nic. Já s vámi souhlasím. Ano, my pracujeme pro nás, pro Evropany, ale tentokrát skutečně se mílíte. Tady my nic neohrozíme. Neohrozíme evropský uh, trh, ani tedy evropskou ekonomiku, ani francouzské zemědělství. Děkuji. Ten. Zítra se bude o tom hlasovat. Děkuji vám. A ještě jedno bych chtěl eh, vypíchnout to, co říkal pan zpravodaj na úvod. Dostali jsme dopis z rady, ve kterém rada oznamuje, že přijala ten návrh komise bez pozměňovacích návrhů a proto by bylo možné to celé vyřídit velmi rychle. Děkuji, takže jak už jsem říkal, hlasování bude zítra a teď se dostaneme k dalšímu bodu, bod 13. Eh, Tady jde o přeskum evropské politiky sousedství a k tomu vám musím sdělit, že dnes na srání eh, koordinátorů jsme rozhodli, žádné stanovisko pro zprávu výboru AFET odevzdávat. A to sice proto, že jsme se nedokázali domluvit s výborem AFET na nějakém jasném rozdělení kompetencí obecně politických a obchodně politických. A neposlední řadě to vedlo k tomu, že jsme rozhodli, že a FED rozhodl, že připraví zprávu, která se bude zabývat obecně tou politikou, bez toho, aby tam byly obsaženy aspekty týkající se obchodní politiky. A my jako výbor pro zahraniční obchod si potom můžeme e, přijmout vlastní zprávu nebo usnesení které se bude zabývat věcmi, které spadají do naší působnosti. Abychom tedy zachovali tu naši působnost tak, jak eh, je nám určena, takže se zaměříme pouze na ty věci, které s tím souvisejí s tím zahraničním obchodem v rámci evropské politiky sousedství. Ale Myslím si, že to konec konců rozumné řešení, protože kdybychom eh, jenom připravili stanovisko výboru AFED, tak by AFED potom o tom mohl hlasovat a my bychom neměli vůbec žádnou záruku, že ty naše věci by se tam dostaly do té naší společné zprávy. A proto si myslím, že to řešení, na které jsme se dohodli, tedy udělat si něco vlastního, je velmi důležité. A Teď tedy v eh, soudu eh, s tím můžeme vést první eh, výměnu názoru a proto bych chtěl předat slovo oběma spolu s Nejprve paní Marie Arena. Merci, monsieur le président. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, ten případ, který zde navrhujete, je zajímavý, ale nicméně si myslím, že bychom měli dbát na určitou koherentnost našich politik, protože když hovoříme o politice sousedství, a paní komisařka to připomněla před chvílí, takže samozřejmě ta eh, dimenze E, obchodu, to je něco, co musí zapadat do určitého celého kontextu a to je demokratický a politický vývoj v určitých zemích. Proto je třeba si to připomenout a připomínat. V případě politiky sousedství konkrétně teď eh, jich když, když hovoříme o jihu, na to se zaměřím. Takže v rámci politiky sousedství tam máme princip, který je důležitý a říká, že více ta země dělá pokrok, pokud jde o dem, demokratické hodnoty a e, lidská práva, tak tím bude mít lepší přístup na evropský trh. To je princip, o který je třeba se opírat e, v našich obchodních politikách Eh, to znamená schopnost eh, rozvíjet eh, lidská práva a demokratické hodnoty, takže o to musí jít. A potom hm, tedy víme, že kolem země moře proběhly různé ty revoluce a můžeme si klást otázku, tedy jaké byly výhody či nevýhody obchodní politiky v tomto rámci, tedy v těchto lokalitách. Tady samozřejmě hovořím o určitých zemích, se kterými již máme dohody, ale i si hovořím o jiných, kde se teprve o nich hovoří. A zde bych mm, především zmínila aktuální e, situaci mezi Izraelem a Palestínou. Tady máme již léta dohody, některé dohody byly upgradeovány v rámci vyjednávání o míru eh, a já si myslím, že by bylo zajímavé, abychom po, mm, zde požádali o vyhodnocení těchto dohod eh, jak jsem řekla před chvílí, to znamená, do jaké míry tyto dohody posílily lidská práva a demokratické hodnoty v těchto zemích. To je důležité, abychom to mohli udělat právě dnes. Děkuji. Děkuji, Maria. Děkuji, Maria. Landsbergis. Landsbergis nyní za tu východní část sousedství. Děkuji, pane předsedo. Někdo mi před pár dny řekl, že žijeme eh, v době novinových titulků. A ono je strašně těžké eh, napsat zprávu, když žijete v této éře a především, když hovoříte o zemích jako Ukrajina nebo Gruzinsko, kde události Eh, se eh, každý den eh, vyvíjí tak rychle a potom na základě těch událostí rozhodujeme, jak směřovat. Já myslím, že more for more to je dobrý princip, který se uplatnil u těchto zemích na východě, to znamená více reform, více podpory. A to je správná cesta, správný kurz a především teď, když jde o Ukrajinu, reformní agenda, tu oni mají předložit eh, snad tento měsíc ještě a právě to přesně zapadá do eh, této koncepce. Ale vidím stejný problém a já jsem to zmínil paní komisařce Malstremové. Kdyby především teď, kdyby proběhla jednání o posílené spolupráci či obnovené spolupráci s Ruskem, především v době krize na Ukrajině, tak podle mého soudu to by zabilo celé eh, sousedství, východní sousedství. Jaký signál bychom vyslali, kdybychom teď začali vyjednávat s Ruskem, když podniklo invazi do část Ukrajiny, kdy nedrž, nedodržuje eh, ty dohody, jak řekla paní Malstremová také. Kdybychom teď my šli cestou hlubší spolupráce s Ruskem, tak jaký by to vyslalo signál zemím východního sousedství, partnerství? Zaprvé musíme rozhodnout, jak jednat s Ruskem a e, potom bude jasné, jaký kurz e, nabere východní partnerství. Jak jsem již řekl, já myslím, že ta cesta, kterou jsme nastoupili, je správná, ale teď otázka zní, co udělat s Ruskem. Děkuji, pan Zahradil. Pane předsedo, eh, my jsme dva, kteří bychom chtěli hovořit za EKR, takže eh, možná jeden by mohl hovořit teď a druhý potom v rozpravě. Já se ptám, zda to povolíte, aby i někdo jiný ještě za nás pohovořil. Dobře, takže já dám přednost kolegovi z Belgie a prosím, dejte mě na seznam. Pohovořím později. Děkuji. Děkuji, děkuji za slovo. Eh, je to pravda. My jsme si rozdělili úkoly. Je zde ten aspekt východní a potom aspekt jižní. Já budu tedy hovořit o jihu. Politika sousedství, to je eh, pro EKR a moji stranu důležité téma je třeba tyto politiky pravidelně vyhodnocovat a dívat se na ně kriticky a potom je vylepšovat podle tohoto vyhodnocení. Máme zde čtyři či pět bodů, které jsou podle mě důležité. Za prvé, hospodářská integrace. Je třeba si položit otázku, co tato stávající politika udělala pro mm, integraci, co nefungovalo a jak eh, podporovat eh, tu ekonomickou integraci s těmito partnerskými zeměmi. A za druhé, o tom hovořila i paní Arena, demokracie. Demokracie v regionu. Tu chceme přece posilovat. O to více, že tam mm, v arabském světě došlo k velkým nepokojům. A tudíž je žádoucí se zamyslet nad rolí obchodu jak obchod může posilovat demokracii v těchto zemích. A za třetí, také velice důležité pro nás, eh, tady jde o infrastrukturu. Evropská unie, Evropská investiční banka financovaly různé projekty, infrastrukturní projekty v těchto zemích, které byly příjemci prostředků s cílem vybudovat vůbec infrastrukturu základní nebo vylepšit tu stávající a do jaké míry to, to e, podpořilo ekonomický rozvoj tam, co je případně možné zlepšit. A za čtvrté, malé střední podniky. Role malých středních podniků, to je pro nás velice důležité v těchto zemích. Jsou důležité samozřejmě i v Evropě. Malé střední podniky, jak, je, e, jak jim pomůžeme tak, aby mohli i podnikat e, přes hranice, tady na mezinárodní scéně to je otázka na Evropskou komisi. Zdali má nějakou, nějaké projekty, tedy respektive spíš ta Evropská eh, diplomatická služba, ne, mm, zdali mají nějaký takový projekt. A pátý bod, zemědělství. Celá řada zemí sousedství vyváží zemědělské komodity na evropské trhy. Často jde o malé producenty, u těch malých farmářů, malých zemědělců, takže tam mohou, tam je někdy těžké, aby splňovali všechny naše sanitární, fitosanitární předpisy, standardy. A já se ptám, do jaké míry politika sousedství může pomoci těmto malým producentům, aby respektovali naše normy. A ptám se, zda jsme udělali dost v minulosti a pokud ne, jak to napravit. Takže, jak jsem řekl, pět bodů. A záro, závěrem chci říci, že jsem velice rád, že eh, tady my máme vlastní zprávu, eh, bez toho, aniž bychom kopírovali AFET. Nikdo další se o slovo nehlásí, slovo má tedy Helmut. Děkuji, Bernte. musím omluvit oba stínové zpravodaje, protože tu nejsou. Dovolte mi ale, abych velmi stručně eh, zmínil tři body. Protože to hrálo roli i dneska, když jsme tu měli paní komisařku Malmstromovou. Já si myslím, že eh, na politiku sousedství bychom měli nahlížet s velkým zájmem. Je to skutečně závažná eh, věc. Eh, jde o těsnější spolupráci mezi Evropskou unii a těmito zeměmi. Musíme se ptát, do jaké míry tedy přispěla tato spolupráce ke stabilizaci a demokratizaci těchto zemí samotných. A já tady teď eh, nechci se věnovat jednotlivým obchodním nástrojům. Myslím si, že výsledek není uspokojivý. Eh, abych neřekl přímo, eh, že jsem zklamán. Média říkají, že Mubarakův proces v Egyptě je tedy poslední pokus o demokratizaci Egypta po arabském jaře a že tento pokus stroskotal. To znamená, že si musíme položit otázku, eh, jak to do budoucna tedy má vypadat s ekonomickou spoluprací s těmito zeměmi. Pokud se podíváme na Blízký východ, toho se to netýká přímo, ale i tady eh, pokud eh, vezmeme v potaz Libanon, Izrael, Palestinu a tak dále, o Libii ani nemluvě. To znamená, že otázka zní, co zmůže obchod a co naopak obchod nezmůže. Kde tedy obchod je nutno eh, používat jako politický nástroj, stavět díky němu jakési mosty, tak aby eh, vzniklo stabilní ekonomické partnerství. Pokud se podíváme na východ, tak tam to taky není uspokojivé. Podívejme se na, do Ukrajiny, na Moldavsko, o Bělorusku ani nemluvím, nebo o Kavkaze. Eh, to je taky rozdělený region. To znamená, že eh, naše zpráva pravděpodobně nebude přípravou na summit v Rize. To je tedy konkrétní okamžik, kdy budeme stát před konkrétními úkoly a v sázce te, tam bude to, jestli přijmeme, jak si akceptujeme to, že američani se chtějí eh, starat o jaderné elektrárny na Ukrajině a Evropané jsou eh, z toho eh, vyloučeni. To znamená, že se ptám, jak tedy máme dále koncipovat tuto politiku a já jsem velmi napět, já velmi napětě očekávám další jednání, která o tom s pane, se stínovými zpravodaji povedeme. Nyní paní Zahradil, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si k tomu dovolím dodat pár slov, eh, jak k tomu východnímu, tak k tomu jižnímu partnerství nebo sousedství. Myslím si, že hlavním principem v obchodní politice by pro nás mělo být to, že nemůžeme nabízet paušální řešení eh, pokud eh, budete brát zemi po zemi, tak snadno dospějeme k tomu, že jsou to země, které se nacházejí v různých situacích a sledují také různé zájmy. Pokud se podíváte na země východního sousedství, sousedství například země eh, Kavkazu, Arménie, Azerbajdžán, Gruzie, tak i tady najdete rozdíly. To znamená, že bychom mezi těmito zeměmi měli pečlivě odlišovat rozlišovat eh, bychom je měli případ od případu a neměli bychom je eh, všechny házet do jednoho pytle. Já si myslím, že to je důvod, proč někdy dospíváme k velmi neuspokojivým výsledkům. Pokud jde o eh, tu chuť ruského impéria, impéria, je to patrné, je to tu. Pokud se podíváme na určité země na východě, na druhou stranu si myslím, že pokud se chceme vyhnout svým vlastním chybám, tak je potřeba, abychom se smířili eh, se skutečností, že jsme některé chyby udělali a v některých případech bychom se neměli snažit eh, zahnat té země do eh, kouta, kde se zkrátka musí rozhodnout ano či ne. A nebo B. Měli bychom tedy najít nějaký způsob, nějakou cestu, jak by si mohli udržet dobré vztahy s Evropskou unii, obchodní vztahy a zároveň eh, si, se neodcizit od jiných nebo jiným eh, příležitostem eh, a jiným vztahům. Pokud jde o jižní sousedství, tak my jsme ten proces začali, když v některých těchto zemích zatím vládli sekulární autoritářští vládci kteří byli de facto produktem eh, studené války. Nyní se ta situace úplně změnila v průběhu několika málo posledních let. Nicméně, bohužel, odchod těchto sekulárních diktátorů eh, znamenal v některých případech příchod eh, radikálních eh, vládců. Ne ve všech případech, pokud se například podíváte na Tunisko, zjistíte, že tady vládne parlamentní demokracie, multi, tedy systém více stran, svobodné volby, které naprosto odpovídají všem možným standardům. Pokud se podíváte na Líby, tak zjistíte, že tam to naopak stroskotalo, eh, tam eh, nefunguje stát. V Egyptě to je výjimečný případ. Myslím si, že za tu stabilitu zaplatili velmi vysokou cenu a tou cenou je omezení určitých občanských politických práv. A to znamená, že každou tu zemi musíme pojímat individuálně a e, o Syrii e, ani nemluvím, ta je v naprostém nepořádku. To znamená, že bychom měli e, nabídnout nějaké mm, pozitivní hmatatelné výsledky. Na druhou stranu bychom se měli vyhnout veškerým věcem, které by podporovaly prvky nepřátelské vůči Evropské unii to je pravděpodobně všechno. Někdy jsem ne, nebyl velkým zastáncem toho, že by se eh, obchod měl používat jako politický nástroj. Nicméně si myslím, že v určitých případech by to mohlo být ospravedlnitelné. V každém případě si myslím, že bychom ke každé zemi měli přistupovat individuálně na základě jejího vlastního eh, chování, jejich preferencí, situace v této zemi, standardům eh, a úrovně, které tato země dosáhla. Děkuji. A co komise? Skvělé. Děkujeme. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych začal východním partnerstvím. Ano, eh, mezi summitem ve Vilniusu a v Rize se odehrálo mnoho věcí. Některé jsou pozitivní, některé méně. To znamená, že v každém případě velmi vítáme eh, tu budoucí zprávu a eh, co možná nejvíce budeme s parlamentem spolupracovat, pokud o to parlament bude stát. V každém případě Eh, naši východní partneři mají tady různé, jsou v různých situacích, například Gruzín, Gruzie eh, bude mít tady s dohodu, eh, Bělorusko, Arménie se tedy rozhodli jinak, my za to nechceme trestat, naopak chceme jim pomáhat. Pokud jde o Azerbajdžán, tak Azerbajdžán vyjádřil svoje přání Eh, nahradit dohodu o přidružení, kterou jsme mu navrhli eh, strategickou a strategickou agendou. To znamená, že eh, je zřejmé, že je potřeba přizpůsobit naši politiku vůči těmto zemím jejich přáním. Pokud jde o konkrétní otázku pana Lunese, tak za prvé ano, Pomáháme malým a středním podnikům, máme eh, velmi komplexní eh, program, eh, který se jmenuje Kosme, 2,3 miliard euro v příštích šesti letech. Tento program tedy má pomáhat malým a středním podnikům a velká část směřuje právě na východ. Pokud chcete, tak vám poskytnu i detailní údaje. Pokud jde o vaši druhou otázku, která se týkala toho, co tedy činíme pro vývoz kulturních statků, tak abychom tedy eh, na, eh, splnili eh, evropské standardy. Ano, my se tedy snažíme těmto zemím v tomto pomáhat. Je to součástí našich tohoto partnerství, součástí technické pomoci v případě Gruzie Moldávie došlo k, velkému pokroku, protože Eh, se tedy vyváží mnohé výrobky, které dříve nebylo možno vyvážet právě z těchto důvodů, že nesplňovaly standardy. To znamená, že my se snažíme těmto zemím poskytovat více informací. Pokud jde o komentář pana Landsbergise, eh, o vztazích s Ruskem. Já si myslím, že tady musíme odlišovat mnoho věcí. Jedna věc je hovoři, hovořit s Ruskem. My jsme tady nikdy nepřestali s Ruskem vést dialog, hovořit. Uh, je to tedy součást procesu. Měli bychom uh, vést i nadále třístraná jednání s Ruskem a s Ukrajinou. My jsme tedy uh, vyzvali Rusko, uh, aby tedy se opět angažovali v tomto dialogu a samozřejmě, že budeme řešit jakékoliv problémy, které Rusko bude pocitovat velmi závažným způsobem. Se tomu budeme věnovat. Další věc a věc odlišná jsou tedy jednání o volném obchodu, to nebudu dále komentovat, protože komisařka Malmströmová samozřejmě vysvětlila, jaká ta situace je. To znamená, že na závěr mi dovolte, abych řekl jednu věc. Velmi vítáme eh, to, že se tím váš eh, výbor zabývá a pokud budete chtít, jsme vám k dispozici. Děkuji. Děkuji. A nyní tady jižní část. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, já to doplním o těch jižních sousedních státech. To, co už jsme teď slyšeli o východu, platí také do značné míry o e, jihu, například o té evropské pomoci malým zemědělcům, tak e, aby byly splněny naše standardy zemědělství, abychom podpořili jejich infrastrukturu, malé středně velké podniky. Možná, že tady je e, jeden rozdíl také z historického hlediska, sice v tom, že s jižními partnery máme partnerství už od 70. let. Takže to tady nezačíná úplně od e, začátku. Kolikrát eh, jsme měli symetrické a asymetrické obchodní dohody výjimkou Libie a Syrie. Bylo to zaměřeno na obchod se zbožím a přístup na trh a jednali jsme s těmi partnery na posílení provádění těchto dohod, také na základě jejich kapacit a také o zanování překážek netarifní oblasti a řešení dalších aspektů, které zatím nebyly úplně pokryty nebo povrchně, jenom povrchně jako služby, eh, veřejné zakázky a duševní vlastnictví. To se odráží v tom v eh, přístupu také s Marokem, kde to probíhá. A bylo to navrženo také třem dalším partnerům, Jordánsku, Tunisku a Egyptu. O dalších zemích eh, to není aktuální, tam pracujeme na jednotlivých sektorech, tak abychom dospěli k tomu průběžnému cíle, což je přistoupení k VTO pro ty, které eh, ještě členy nejsou. My v komisi se samozřejmě těšíme na další eh, spolupráci s vámi. Myslím, že v minulosti ty obchodní dohody byly zájemně prospěšné vedle ke zvýšení obchodních aktivit investičních aktivit, ale nic není dokonalé a my muži chceme podpořit eh, mnohé další procesy u našich partnerů. Tak například, aby jejich způsob regulace trhu se přiběžil našemu. A no také chceme podpořit exportéry v těch zemích, aby využili příležitosti na evropském trhu. A ještě jedna faktická poznámka. No a těch oblastech, eh, kde jsme eh, učinili závazky, například v zemědělství, tak ty kvóty nejsou vůbec naplněny ze 100%, takže přestože ty možnosti tady jsou, tak pořád něco brání tomu, aby eh, se zlepšila ta nabídka ze strany našich partnerů jak říká Luka, rádi eh, vám poskytneme otázky týkající našich partnerů na východě, na jihu a na severu i na západu. Maria, máte nějaké eh, připomínky ještě? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi za to eh, nabídku, že ochotu nám pomoci. Mezi těmi odpovědi jsme ani jednu neslyšela otázku týkající demokracie a lidských práv. Hovořili jste o trhu mnohokrát a možná, že eh, bych od vás chtěl slyšet něco více o demokracii, protože hovoříme tady o politice sousedství a e, e, demokracie je v jádru politiky sousedství, takže mě zajímalo, možná, že to jenom vypadlo v překladu, ale zajímalo by mě, jestli ten, ta ochota komise se stahuje také na tyto otázky. Já jsem chtěl zareagovat na to, co říkal eh, můj kolega z EKR o těch různých rychlostech států a jejich připravenost. Ve východním partnerství já eh, s tou představou naprosto souhlasím. A tady vidíme eh, odlišné přístupy, odlišnou míru zájmu. Máme na jedné straně Armény, která se teď eh, dívá úplně jiným směrem a potom máme Gruzi nebo Ukrajinu, nebo Moldavsko. Až do nedávných voleb. Takže si myslím, že to by mohlo zachránit eh, to východní partnerství, protože bychom se měli dívat na každý stát jednotlivě, co dokázal, kde by se mohl zlepšit a tím by se ten projekt mohl udržet. Děkuji. Teď bude potřeba zkombinovat postoje obou zpravodajů a potom dospět k nějakému plačnému postoji, možná včas na ten summit v Rize, který jsme nakonec březnu, tak abychom jasně dali najevo náš postoj týkající se obchodu a i těch dalších věcí. Samozřejmě jde hlavně o to, jak by obchod mohl podpořit rozvoj v těchto zemích. Děkuji tím. Končím tento bod na našem programu a můžeme přejít k bodu číslo 14. Ale nezapomeňte na to, že tady před sálem budeme mít přípitek po skončení naší schůze, abychom trochu si eh, připomněli naši plodnou práci, kterou jsme tady na výboru Eh, měli až dosud. A teď od 314 činnost monitorovacích skupin asi si eh, víte, eh, že tady máme monitorovací skupiny, které pracují a proto bych se chtěl zeptat, jestli je potřeba získat další informace možná o Singapuru. David? Ne, mám moc informací, pane předsedo. Já se mám setkat hlavně hlavním vyjednavačem. Máme ten, ty dva texty, jedna o investicích, druhý o obchodech službách, o, o zboží a službách. Ale vidíme také, jestli nás paní komisařka pošle k soudu nebo ne. Pan Winkler o Číně a Tajvanu. Děkuji. My jsme se sešli, abychom jednali o Číně teď máme vztahy jak s Čínou, tak i s Tajvanem. Slyšeli jsme prezentaci od komise o současné situaci. A setkali jsme se také s vedoucím úkolní mise Číny tady v Bruselu My jsme dospěli názoru, že bylo dobře to urychlit. A aby také Číska se byla odhodlanější ohledně těchto jednání. Další kolo by se měl konat v lednu, poté budeme mít schůzy a na 9 jsme se ještě nachystali zasedání monitorovací skupiny pro Tajvan. Helmut, má otázku? Já mám jednu otázku. Já jsem se bohužel nemohl zúčastnit zasedání té monitorací skupiny, zajímalo by mě, jestli čínská strana učinila nějaké dodatečné poznámky týkající se otázky přístupu na trh. A druhá věc, to je ta ISDS doložka v té dohodě. Od pana Zahraděla otázka. Já můžu něco říct k Větnamu. exercised enough so to uh, tell you nothing with many words. Já to no, nedokážu říct tolika slovy, Slyšeli jsme ujištění čínských partnerů o tom, že udělají pokrok, pokrok v tomto dialogu. Jak bych to asi měl říct? Ujištění o dobrých vzájemných vztazích. také, že prezident eh, má navštívit Evropské investice a to je instituce, že to je zárukou snahy o dobré vztahy. Slyšeli jsme také, že souhlas s bilaterální dohodou bude jako prospěch obou stran. Nic víc vám říct nemůžu. A k Izrael také ne. South Asia. Dobře, teď Jižní Asie. Eh, pan Kary, já to nebudu protahovat, já rozhodně nechci někomu bránit v tom, aby se mohl dát eh, přípitek, to by bylo velmi nebezpečné, takže to rychle shrnu. My jsme se sešli 19. listopadu, to bylo velmi výhodně načasované, protože došlo k značnému pokroku. Měli jsme velmi informativní diskuzi o mnohých zlepšeních a nedořešených věcech. došlo k velkému pokroku od toho posledního zasedání monitorací skupiny, která zasedala v eh, Dubnu. Například se změnil eh, pracovní legislativa, dále vyjetávání o kolektivních smlouvách, eh, stejně tak více inspekcí probíhá o bezpečnosti práce, je teď proto k dispozici nový rámec a informace jsou dispozice na internetu, ale byli jsme informováni také o tom, že potřeba přijmo více opatření pro to, aby došlo k účinnému vynocení pracovního zákonníku v Bangladeši, aby to bylo v souladu se standardy Mezinárodní organizace práce. To se ještě vyžaduje souhlas bangladeského parlamentu, který o tom právě teď diskutuje. Jde o to, jak zajistit stejná práva, včetně toho, aby ti, kteří mají eh, Eh, kteří pracují v těch exportních eh, zónách, eh, měli dostatečnou ochranu a mm, nárok na očkodnění. Také jsme zjišťovali, jestli očkodnění bylo vyplaceno těm, kteří byli obětmi porušení pravidel. Máme z toho obavy, takže to musíme sledovat i nadále. Bangladešský velvyslanec by měl přijít sem na výbor v lednu, takže eh, eh, bychom měli získat aktuálnější informace a myslím, že teď se všichni zasloužíme eh, ten, to sklenici vína po té tak rychlé prezentaci. Děkuji vám a teď Větnam, pan Nahradě. Děkuji vám, pane předsedo. My už jsme se jednou sešli po volbách, to, to bylo v říjnu. Možná, že se sejdeme ještě dvakrát nebo třikrát, jestli to všechno půjde dobře, jak říkala paní komisařka, a podaří se ukončit eh, jednání v první polovině roku 2015. Takže se chceme setkat jednou na konci ledna, protože to je 12. kolo se má konat někdy 19. Eh, a 23. lednem a uvidíme, jak to bude probíhat. Také má do Bruselu dorazit nový větnamský velvyslanec a my určitě plánujeme ho pozvat ne na to naše lednové setkání a na to další v únoru nebo březnu. A to je všechno, co mám jako informace. Pan Pansbergy o Ukrajině. Děkuji vám, pane předsedo. You had the first, uh... Eh, proběhla první schůzka a já skutečně mm, děkuji všem kolegům z výboru, kteří se zúčastnili a jeden eh, z řečníků byl pan Baláš, člen té podpůrné skupiny pro Ukrajinu a byl tam i mm, velvyslanec Ukrajiny. Hlavní téma, kterým jsme se zabývali, se týkalo nedávných voleb a vyhlídek eh, reformní agendy. A eh, vlastně téměř všichni účastníci hm, hovořili eh, samozřejmě o jednom tématu a během schůze se hodně mluvilo o tom, že Evropská unie čeká na jasnou politickou vůli Ukrajiny, aby ukázala, že je pro reformy. A tady musím zdůraznit, a zdůraznil jsem to i během schůze, že ano, politická vůle tam je. To přece jasně ukázáno. Tady není kolem toho nějaká nejistota. Teď jde o to, zda je tam schopnost implementovat tuto vůli. A zde je třeba, aby nás ujistili tedy Ukrajinci, že skutečně jsou toho schopni, že tam ta kapacita je. Ano, děkuji, děkuji. Takže to byly zprávy monitorovacích skupin. Skutečně to je významná činnost, kterou provádí. A nyní mám to potěšení všechny pozvat i samozřejmě i tady za sklem naše kolegy, aby si s námi připili na Eh, tak abychom tedy vlastně si připili na činnost, kterou jsme provedli v tomto prvním kalendářním roce